Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir... Kolegyně, kolegové, ještě čekáme na vysokou představitelku, ale už teď zahajuji zasedání s přijetím programu. Ráda bych upozornila vás všechny, že jsme měli změny na poslední chvíli v našem programu a problém afrického rozvoje jsme společně s Výborem pro rozvoj uspořádali eh, za zavřenými dveřmi s ředitelem Manskoviči a vyměnili jsme pět zpráv paní kolegyně Pitera se systemickými problémy Maďarska a Rumunska zítra a doufám, že s tím budete souhlasit, protože jinak to nešlo. Souhlasíte s tím, že tím se dostávám ke sdělením. Dovolte, abych vás upozornila na to, že výsledky zasedání koordinátorů jsme vám, jsme vám zaslali a protože jsme nedostali žádné námitky, tak eh, eh, to platí za schválené. Eh, ráda bych vás upozornila na to, že toto zasedání je webstreamováno a jazyky, do kterých a z kterých je tlumočeno, si podíve, na ty uvidíte v Cont News. Máme tady taky řečtinu na žádost eh, našeho nového člena výboru. A doufám tedy, že ten čl- řecký člen taky eh, přijde. Teď jsme se dostali k bodu 3, který okamžitě přeruším, protože stále ještě čekáme na vysokou představitelku eh, která měla rozhovor s předsedou parlamentu. Dovolte, abych srdečně přivítala eh, zástupce účetního dvora eh, pana Mugurucu, který zakrátko pohovoří. Náš zpravodaj je pan kolega Javor, který poté dostane slovo a všechny kolegyně a kolegy bych ráda upozornila na to, že musíme dodržovat disciplínu, protože já budu přísně udělovat řečnickou dobu a vítám mezi námi vysokou představitelku. Just in time. Sorry. Just in time. Tak jste dorazila přesně, ale nejprve má slovo pan Tony Murica. Thank you, chair. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji také zástupkyně Evropské komise za přítomnost v tomto výboru, kde budeme hovořit o zprávě o absolutoriu služby pro vnější činnost. To ruce dostává slovo, omlouvám se, eh, Benedikta. Buenas tardes, excelentísima señora. Děkuji mnohokrát a přeji všem dobré odpoledne. Vítám paní předsedkyni, a vítám paní Mogherini. Dámy a pánové, jsem velice rád, že dnes mohu vystoupit na tomto výboru a představit hlavní výsledky auditu, který provedl Evropský účetní dvůr u Evropské služby pro vnější činnost. Jak jsme říkali, 9. ledna budeme i u dalších institucí a orgánů představovat výsledky své práce kontroly administrativních výdajů. A jak jsem také 9. ledna říkal, Účetní dvůr představuje devátou kapitolu své zprávy. V roce 2009 u headingu okruhu číslo 5 víceletého finančního rámce došlo k navýšení na 9 miliard euro, což je 6,3 veškerých pladeb, které proběhly během onoho finančního roku. Jedná se o platby, mezi kterými najdeme také výdaje na lidské zdroje, jako třeba platy, důchody a podobně. Najdeme tam také další výdaje týkající se energie, budov, vybavení, počítačové techniky a podobně. Účetní dvůr si zvolil vzorek 131 transakcí, 18 z nich bylo z Evropské služby vnější činnosti. Kromě toho jsme také už od roku 2012 k tomu začali přistupovat rotačně a každoročně se zabýváme do hloubky dvěma, tři, třemi institucemi. V roce 2015 jsme uzavřeli cyklus s tím, že jsme se podívali na nábor a rovnoprávné zastoupení mužů a žen. Zabývali jsme se konkrétně Evropskou vnější službou a Evropským inspektorem ochrany osobních údajů. Dámy a pánové, jak vypadají výsledky našeho auditu za rok 2015? Stejně tak jako v předchozích letech, u účetních výdajů institucí a evropských orgánů, které jsme kontrolovali, jsme dospěli k pozitivnímu výsledku jako účetní dvůr. Dospěli jsme k tomu, že administrativní výdaje zaznamenaly chybovost pod Prahem, který stanovil dvůr pro závažnost. U 22 ze 151 transakcí, které jsme kontrolovali, jsme našli chyby. Celková chybovost je 0,6%, což je stejně vysoké číslo jako v předchozích letech. Když jsme se dívali na 20 postupů pro nábor a zadávání veřejných zakázek u Evropské služby pro vnější činnost, tak jsme tam zaznamenali přece jenom určité slabiny. Například, u náboru jsme zjistili, že existují nedostatky v polovině z šesti sledovaných postupů. Zjistili jsme, že u zadávání veřejných zakázek panovala určitá neprůhlednost, protože jsme neměli dostatečné důkazy o tom, že proběhly určité předepsané kroky. Jak jsme zdůraznili v předchozích zprávách za předchozí léta, tak letos konstatujeme určité slabiny u zadávání veřejných zakázek na zakázky pod 60 tisíc euro. U pěti z 12 řízení jsme zjistili, že delegace dostatečně nevyhodnotily, zdali výběrové řízení bylo v souladu s technickým zadáním, případně se tam objevily dokumenty, kde byly neúplné, chybné či nekonzistentní informace. V jiných případech jsme zjistili nebo konstatovali, že došlo k vyjednávanému řízení pouze s jedním dodavatelem a že to nebylo ospravedlněné. A z toho důvodu dvůr navrhuje, aby Evropská služba pro vnější činnost u všech místních agentů nabíraných eh, delegacemi došlo k řádné dokumentaci a také, aby došlo k eh, lepší dokumentaci koordinace eh, zadávání veřejných zakázek u delegací. Děkuji za to, že jste si mě vyslechli, dámy a pánové, a budu k dispozici pokud budete mít nějaké otázky, případně pokud budete potřebovat něco dovysvětlit. Děkuji, eh, paní místo předsedkyně. Děkuji vám mnohokrát, že jste odpověděla na naše otázky. Eh, jsme rádi, že jste eh, zde mezi námi a máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Především Blahopřeji ke znovuzvolení do předsednického křesla tohoto důležitého výboru. S velkou radostí, jako v předchozích letech, teď už je to po třetí, před vás předstupuji k této výměně a k této diskusi. Pro mě to je nejenom povinnost, ale také velmi dobrá příležitost k výměně názorů na to, kde se může naše práce zlepšit. V tomto duchu přistupuji k této diskusi jak určitě víte, od samého začátku svého mandátu jsem já sama chtěla, aby se zlepšilo naše fungování, zlepšilo poskytování služeb evropským občanům. Takže pro mě toto zasedání není pouze odborné, byť budeme projednávat určité odborné otázky, ale je to také zasedání politické. Budeme se totiž bavit o tom, jak maximálně využít své zdroje, ať už jsou lidské anebo finanční. Navíc je to v roce, který je pro Evropskou unii trochu zvláštní. Blíží se 60. výročí římských smluv a vidíme nejenom v Unii, ale i mimo ní, že probíhá diskuse o přidané hodnotě Unie jako samotné a je to aktuální téma, pokud to tak mohu říci. Mám tedy za to, že je potřeba, abychom naplňovali veškeré své povinnosti, když se snažíme obhájit existenci Evropské unie i jinde. A vidím vlastně tady kolegy z obou stran a myslím si, že mě to určitě pomůže argumentovat v tom smyslu, jak důležité je, aby naše vnější činnost probíhala, protože je politicky zcela zásadní v této době. A proto bych chtěla poděkovat obecně Evropskému parlamentu, nejen tomuto výboru, za odvedenou práci a poskytnutou podporu. Bezpečnostní a zahraniční politika Evropské unie je určitě užitečná nejenom pro naše občany, ale také pro partnery po světě. A náš rozpočet a naše administrativní nástroje jsou nezbytné pro její řádnou implementaci. Naše společná práce při identifikování eh, rezerv, možností zlepšit práci, zvýšit transparentnost, zlepšit metody a odpovědnost je pro mě klíčová, protože nám to umožní maximálně využít svých zdrojů. Žijeme v dobách, kdy Evropské unii se trochu mění příležitosti a výzvy. Žijeme v době, kdy řada prvků geopolitického prostředí se usazuje znova na jiných místech. Proto jsem v loňském roce předložila globální strategii a určitě se dostanu k rozpočtovým otázkám a k administrativní práci, ale přesto si myslím, že je potřeba to zasadit i do politického kontextu, který v tuto chvíli zažíváme. Zajisté se musíme soustředit na hlavní priority v době, kdy je stále jasnější, že Evropská unie je a bude aktérem, který se bude muset spoléhat regionálně i globálně sám na sebe a budovat partnerství s těmi, kteří je chtějí. Partnerství založené na pravidlech a na pořádku. Žijeme také v době, kdy je možné rozšířit naši vnější činnost. A to buď z toho důvodu, že naši partneři po světě hledají nějaký spolehlivý protějšek, anebo z toho důvodu, že ve svém vlastním regionu. Toho budeme muset udělat více. Bude se to po nás chtít. No a z toho důvodu je pro mne velmi důležité, abychom se zabývali nástroji, které máme k dispozici. Jak víte lépe než všichni v tomto parlamentu a možná i v celém tomto městě, pokud nemáte dostatečné prostředky, anebo pokud ty prostředky dostatečně dobře nevyužíváte, tak můžete mít velké ambice, politickou vůli, ale stejně tyto ambice nenaplníte. Během předchozích let jsem prezentovala naši práci a teď už se dostávám do rozpočtu za rok 2015 a hlavní součástí této práce je stanovení priorit. Hlavních priorit pro EU jedná se o nová pole vnější činnosti v souvislosti s hospodářskou diplomací, energetickou, klimatickou diplomací a uprchlickou krizi, ale zároveň jde o spolupráci s globálními partnery v Latinské Americe, v Ázii, v Africe tak aby Evropská unie byla vnímána jako silný a důvěryhodný partner pro ty, kteří ho chtějí. A z tohoto pohledu Evropská, Evropský parlament je instituce, se kterou velmi dobře a intenzivně spolupracujeme. A teď se dostávám k tématu naší diskuse, tedy práce směrem k posílení důvěryhodnosti naší zahraniční a bezpečnostní politiky. To je také součástí stávajícího politického prostředí. A Evropský parlament zde hraje klíčovou roli, především po společné deklaraci mezi Evropskou unii a NATO o spolupráci, ale také vzhledem k posilování naší vlastní bezpečnosti a obrany. Pro mě od samého začátku je jedno z hlavních priorit a vidíte to i v rozpočtu za rok 2015, posílení koherentnosti a konvergence mezi EEAS a Evropskou komisí. Já jako vysoká představitelka chci to sladit se svou rolí místo předsedkyně Evropské komise. A zároveň jsem vám chtěla říci, že pracovní skupina komise, komisařů pro vnější činnost, se setkává pravidelně jednou za měsíc. Příště se sejdeme pozítří a je to velmi užitečné. I z pohledu zdrojů. Protože buď se nám daří vyhýbat duplikaci, anebo nacházet nástroje, včetně těch finančních, které jsou užitečné pro určitý konkrétní cíl a následně prioritizovat a koordinovat. Vím, že už eh, jste se setkali s panem komisařem e, eh, Nemicou. A já chci jenom zmínit, že opravdu se jedná o týmovou práci, se kterou já sama jsem velmi spokojena. Navíc naše vnější a vnitřní činnost se začínají propojovat a platí to především pro dvě oblasti, které bych chtěla zmínit. Pokud budete chtít, tak to potom můžu rozvést v rámci diskuse. Jedná se o migraci, boj proti terorismu a obecně bezpečnost. To jsou určitě témata, kde se nám do určité míry již nyní daří spojovat tyto dvě úrovně tak, abychom do, dosáhli maximální výsledku. Teď tedy KAS e Ve spolupráci se službami Evropské komise se setkáváme jak v centrále, tak v 139 delegacích po celém světě. Je to jedinečný proces a je klíčový. Já ho opravdu zažívám každý den ve své práci. Pomáhá nejenom ve smyslu vytváření a posilování image Evropské unie ve světě, ale také propojuje práci Evropské komise a členských států na místě. Delegace koordinují postoje členských států přímo v terénu. To je role, která je velice důležitou součástí naší práce a cení si toho jak státní zprávy, tak eh, eh, soukromý sektor a nevládní organizace v těchto zemích. Protože vnímají Evropskou unii nejenom jako EU, ale jako Evropskou unii, Evropskou komisi a členské státy. Především jsem chtěla říci, že je to nejenom mojí odpovědnosti, ale v mém osobním zájmu, aby delegace a centrála spolu co nejlépe spolupracovaly. A z toho důvodu práce tohoto výboru je pro mě tak důležitá. Je tak důležitá také práce Evropského účetního dvora. A mnohokrát děkuji panu kolegovi z Evropského účetního dvora za odvedenou práci, a to nejenom zde ale také u absolutoria za rok 2014. Na jednu stranu mě upokojuje, že děláme dobře práce, ale na druhou stranu vidím, že je potřeba některé věci zlepšit. Jsem velice ráda, že výroční zpráva účetního dvora opět potvrzuje, že chybovost je hluboko pod dvěma procenty, 0,02% chybovost, to je asi ta nejnižší chybovost, kdy zaznamenaná. Účetní dvůr hovoří o tom, že některé věci je potřeba zlepšit, především co se týče místních pracovníků a e, veřejných zakázek u e, delegací. Ano, souhlasíme s tím a už spolupracujeme s vedoucími představiteli EAS na vyřešení tohoto problému. Je tady s námi také generální tajemník, to je možná eh, generální tajemnice, pardon, Elka Šmita je pro vás eh, asi nová, minimálně v té funkci. Takže jediný, kdo je zodpovědný za rozpočet z roku 2015 těch nás tři jsem já, pochopitelně tedy jako celá instituce, ale společně už jsme začali komunikovat o tom, jak vyřešit ty problémy, o kterých hovořil Evropský účetní dvůr v této výroční zprávě. Teď, co se týče náboru místních agentů, tak tento postup byl vyjasněn a také se snažíme posílit kapacitu delegací u výběrových řízení. U delegací máme určité problémy, vzhledem k tomu, že musíme respektovat místní právní úpravu a také nejenom právní úpravu, ale trhy. To se občas liší od standardů, které máme v EU a z toho vyplývá nutnost eh, flexibility našich standardů. A tam právě tkví potíž v tomto problému. Prostě její standardy musí odpovídat našim a je to určitý postup, který se snažíme každodenně zlepšovat. Teď jenom velice stručně k pár dalším věcem s vaším dovolením, paní předsedkyně. Jenom předběžně chci říci, že po pěti letech opravdu mám pocit, že EAS je velmi dobře etablovaná organizace. A protižky je vnímají jako eh, dobrého partnera, ať už národně, anebo mezinárodně, mezi mezinárodními institucemi. V loňském případě jsem třeba hovořila o tom, že my jsme se dohodli v Iránu právě proto, že na tom naši pracovníci pracovali celý, celé dny a noci aby doladili eh, jednotlivé detaily těchto vyjednávání. A musím říci, že jejich znalosti překvapily i lidi, kteří v této oblasti pracují velmi dlouhou dobu. Eh, co se týče migračních dohod, na posledním valném zhromáždění OSN, anebo práce, kterou odvádíme v oblasti Sýrie, je velmi dobře uznávána. Zvláštní velvyslanec eh, OSN podává zprávu valnému zhromáždění i na základě informací, které my jsme poskytli na základě dialogu s místními pravomocemi. A, a, takže i instituce, které jsou daleko větší než my, v nás vidí přidanou hodnotu a chtějí od nás informace. Pochopitelně, že ještě toho můžeme udělat daleko více. A to tež platí i pro delegace. Nicméně, eh, přesto je tam pár věcí, které jsem chtěla zmínit. Buď to už se na nich pracuje více, anebo je potřeba na nich pracovat. Za prvé struktury. Už v eh, revizi z roku 2013 bylo zmíněno, že je potřeba reorganizovat naši strukturu k té došlo v roce 2015 a 2016. Učíme se ze svých zkušeností a přizpůsobujeme se. Navíc v zahraniční politice musí být člověk eh, flexibilní a musí se přizpůsobovat podle toho, jak se mění priority. Máme dnes zjednodušenou strukturu. Máme jeden orgán Došlo ke snížení počtu manažerských o čtyři, vytvořili jsme také, nebo skonsolidovali jsme také činnost v oblasti lidských práv. Je to reorganizace, která přispěla k tomu, že máme decentralizovanější a integrovanější organizace. Takže když se podíváte na náš organigram, tak uvidíte, že struktura je jednodušší a dá se tam lehčeji najít, kdo je zodpovědný za co. To je první věc. Teď za druhé, USA a jejich zaměstnanci, jejich integrace. Já vím, že pro vás to vždy byla klíčová otázka. Integrace USR do služby, to byla určitě důležitá součást této revize. Já jsem slíbila a v rezoluci o absolutoriu za rok 2014 bylo řečeno, že se tímto budu zabývat. A v rámci rozpočtových příprav na rok 2007 jsem předložila návrh na transfer eh, rozpočtu ESR eh, e se dvěma funkcemi k nám, s tím, že rozpočtový orgán s tím nakonec nesouhlasil. Já si pořád myslím, že by to tak bylo nejlepší. Budu se na tom trvat a doufám, že se budu moci spolehnout na podporu Evropského parlamentu. Nicméně navrhla jsem radě, aby došlo k prodloužení mandátu, jeden pro Bosnu a Hercegovinu, druhý pro Kosovo a to do léta roku 2018, s tím, že jsem proto, aby došlo k postupnému přestávání používání těchto dvojitých funkcí, až tedy bude jasné, jak to bude vypadat s kandidaturou Bosny a Hercegoviny a na druhou stranu, jak to bude vypadat s naší přítomností v Kosovu. Zase budeme o tom hovořit eh, na jaře příštího roku a z toho důvodu navrhujeme částečné prodloužení do léta roku 2017 u těchto dvou mandátů a doufám, že tím vznikne lepší základ, na základě kterém rozpočtové orgány budou moci souhlasit s těmito různými scénáři. Teď, co se týče Afghánistánu, tak to je další otázka. Došlo k prodloužení mandátu do srpna tohoto roku a když jsme se znova dívali na tento, budeme dívat na tento mandát v březnu, tak se tím budeme muset zabývat, protože tento mandát se také týká expertního týmu Europolu pro civilní policejní činnost. Takže je to práce, která probíhá. Budu ale se spolehat na vaši podporu, protože si myslím, že tady směřujeme ke společnému cíli. Za třetí, máme dvě oblasti, ve kterých čelíme velkým problémům. A to kvůli tomu, jak se vytváří politická situace. Bude si to vyžadovat více práce a také více zdrojů. První je bezpečnost a za druhé komunikace a veřejná diplomacie. Bezpečnostní prostředí, bezpečnostní situace tu určitě znáte. Vidíte, že se zhoršuje a některé z našich delegací čelí opravdu těžkému bezpečnostnímu prostředí. My máme povinnost se postarat o své zaměstnance, pro mě je to nejvyšší priorita, protože je po, posíláme na místa, kde se pracuje opravdu velmi těžce a je potřeba se zajistit, je třeba se postarat o jejich bezpečnost. Podpora Evropského parlamentu nám velmi pomohla v tom, že jsme získali dalších 8,2 miliony euro na roky 2016 a 17 na bezpečnost, čili 8,2 milionů na dva roky. Musím říct, že to opravdu není nic oproti tomu, co slyším, že členské státy na rok vydávají. Takže vzhledem k tomu, co se děje ve světě. A musíme více zabezpečit své delegace. A proto potřebujeme zdroje. Na základě tohoto rozpočtu jsme jmenovali další 24 regionálních úředníků pro bezpečnost, jejich teď 58, a umožnit nám to také zlepšit bezpečnost kritické infrastruktury a zajistit eh, obrněné transportéry. A budu se spolehat na vaši podporu, že dostaneme zdroje, které zajistí bezpečnost našich zaměstnanců, kteří pracují po celém světě pro Evropskou unii. Potom ještě další oblast, do které se bude muset více investovat, je komunikace a veřejná diplomacie. Dostali jsme se do chvíle, ve které už prostě není možné brát jako samozřejmost, že pověst Evropské unie a způsob, jakým se o ní komunikuje, běží samospádem. Musíme do toho investovat, buď komunikovat aktivně, anebo při nejmenším reagovat na komunikaci někoho jiného ať už se jedná o strategické komunikace, které jsme založili u nás, anebo o globální spolupráci s partnery po celém světě, abychom vysvětlili přidanou hodnotu a vůbec smysl Evropské unie. A proto doufám, že se můžeme spolehnout na vaši podporu, že najdete způsob, jak zajistit, aby tato vyšší nálož eh, v oblasti veřejné komunikace měla prostředky. Teď rovnováha pohlaví. Tady velmi jsem ráda za pokrok, kterého jsme dosáhli ve vyšším vedení za posledních osm jmenování jsme vybrali čtyři ženy, což je polovina. A teď nám také pomohlo, že máme hlavního poradce pro eh, tuto otázku. Navíc máme také generální tajemnici, několik generálního tajemníka, to také pomáhá prostě vysílat určitý signál. Teď, co se týče zeměpisné vyváženosti, tak eh, na tom dále pracujeme smysl, ve smyslu, o kterém jsem hovořila v loni. Je to pro mě klíčová priorita. Zase dospěli jsme k pokroku a výběrové řízení vždy vychází z kvality daného člověka, aby byla zajištěna kvalita naší práce. Ale při zachování různorodosti prostředí, ze kterých pochází naši zaměstnanci, protože nám to i pomůže lépe chápat země, se kterými pracujeme, ale také postoje členských států. A to je v podstatě naší přidanou hodnotou, že máme tak různorodý personál a bylo by škoda toho maximálně nevyužít. Takže zeměpisná vyváženost je pro mě klíčová a zaznamenáváme pokrok při její implementaci. Také souhlasím s další důležitou věcí pro vás a pro Evropský parlament a to, že diplomati členské státy jsou mezi šéfy delegací příliš vysoce zastoupeni. A já jsem se i upsala k závazku toto řešit, nadále řešit. Trend už jsme zvrátili, budeme na tom pracovat dále. Ale to je pouze jedna strana mince. Chci o tom hovořit zcela jednoduše a jasně. Diplomati členských států jsou ale oblasti středního managementu v centrále podzastoupení. A dočasní agenti z, jsou na 25% místech a ne na 42 jako v delegacích a chci řešit jednu nerovnováhu i druhou, protože je potřeba, aby to bylo vyváženo jak v delegacích, tak v centrále. To by nám určitě pomohlo. Potom v této oblasti je další důležitá věc. A to zajistit skutečnou mobilitu mezi institucemi. Eh, Jana Marka a Helgu jsem požádala, aby na této oblasti intenzivně pracovali. Především v oblasti interinstitucionální mobility s komisí se na tom začalo pracovat s paní Kristalinou Georgievou a budeme pokračovat i s panem komisařem Ettingerem a myslím si, že jsme na dobré cestě. Šestý, skoro poslední bod. Musíme zajistit nejvyšší standardy zprávy věcí veřejných v každodenní manažerské práci. Vím, že to je pro vás zcela důležité, souhlasím s tím, protože transparentnost a odpovědnost jsou i pro mne klíčové. Je potřeba zajistit nejvyšší standardy zajišťování přístupu k informacím a ochrany osobních údajů zároveň. Za druhé je potřeba, abychom měli přehled o práci lobbystů. Zadala jsem týmu řešit tento, tuto problematiku s tím, že standardy existují, například má ho komise, které můžeme je obsat. Diplomatická služba ale má určitá specifika, protože většinou to není většinou z lobbysty, jak si nekomunikujeme, ale v některých případech existují organizace, které nějakým způsobem musí být chráněny. Takže prostě musíme najít způsob, jak zajistit na jednu stranu transparentnost a na druhou stranu vzít v úvahu specifika diplomatické práce. Například tady se jedná o eh, bojovníky za lidská práva či určité diplomatické zdroje. Takže já určitě najdu trvale udržitelný a praktický způsob, jak tento cíl naplnit, tak abychom byli schopni pracovat a zároveň byli transparentní. Účetní dvůr eh, nám v tomto velmi pomohl. Zvláštní zpráva za rok 2016 o řízení budov Evropské služby pro vnější činnost po celém světě, nachází určité prostředky zlepšování zprávy těchto budov, pracuje se na tom a Gianmarco se určitě k tomu může vyjádřit trochu více. Já jenom pár věcí řeknu, na čem jsme pracovali tedy a čeho jsme dosáhli. Snížit normu metrů čtverečních, eh, snížit eh, rozsah rezidencí, prodej nevyužívaného ubytování sdílení prostor. Na tom se pracuje a předpokládám, že budeme schopni dosáhnout i intenzivních výsledků v příštím roce. Jak víte, máme zprávu činnosti za rok 2015 a s výroční uzávěrkou máte přehled naší činnosti za rok 2015. Vidíte, že před námi stojí veliké problémy, provádět decentralizovaně tento rozpočet. Určitě to chápete. Máme centrálu a máme 39 delegací, takže to není vždy úplně jednoduché, ale naši zaměstnanci jak v centrále, tak v delegacích jsou v této oblasti angažováni a já jsem chtěla, aby zde zaznělo, že si velmi vážím angažovanosti a profesionality našich pracovníků. Teď, co se týče písemných otázek, my jsme se snažili maximálně o přesnost eh, v odpovědích na veškeré vaše relevantní písemné otázky. V některých případech to byly otázky inspirující zlepšení. Já jsem ráda, že si trváte na, správ- na otázce zprávy a také vzdělávání a vnější, vnitřní činnosti. Takže budu se těšit na vaše otázky, na vaše připomínky, či další návrhy, které určitě pro mě jsou dalším prostředkem zlepšování naší práce. Děkuji a omlouvám se za tak dlouhé vystoupení. Um, Já mnohokrát děkuji. A Jelikož, a, a věřte nám, že my jsme vaši přátelé. Máme spoustu uh, společných cílů, a to zejména USR. Pro nás eh, výsledek rozpočtových vyjednávání byl eh, velkým zklamáním a věřte, že příště eh, upozorníme kolegy přímě na ty výzvy, o které tady jde. Tohle je v našem společném zájmu. Pokud je o budovy, tak to dáme na pořad jednání. Abychom se k tomu vrátili a říkali jsme vašim lidem toto. Tady jsme nezapomněli eh, na to, že je třeba na to navázat. Eh, tak eh, vítám paní Šmita, pana Devita, vítám vás v nových funkcích. Tak teď dostává slovo pan zpravodaj Benedikta. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji vám, paní předsedkyně Mogriňová, že jste mezi námi dnes. Nejdříve bych vám chtěl poděkovat za skvělou spolupráci a za užitečnou podporu z EAS CSVČ. Osobně jsme se viděli, já myslím, že to pro nás bylo opravdu užitečné, také vám děkuji. Eh, nebo děkuji všetnímu eh, dvoru za velice cenou a důležitou zprávu. Než eh, proberu svá konkrétní témata, úvodem zmíním, že na výboru pro rozpočtovou kontrolu se nestavíme k věci, administrativně nebo nehledáme jenom finanční nesrovnalosti, ale hledáme eh, spíše věci, které se týkají hodnoty vynaložených prostředků nebo eh, hodnoty samotné dosažené výkonnosti, během, když děláme absolutorium. Souhlasím, paní eh, místo předsedkyně, že SVČ v roce 2015 byla viditelnější na světové ceně eh, než kdy předtím, eh, zejména kvůli té iránské dohodě, o které jste hovořil, ale také o dalších věcech. Eh, um, obtíže, kterým jsme čelili v roce 2015, myslím, byly i příležitostí. Hmm, jak SVČ zviditelnit? a jak pro ní eh, získat eh, větší uznání. Ona se stala uznávaným aktérem v vnějších vztazích SVČ. Nicméně pořád v mnoha ohledech je to takový hybrid. Částečně složený z komise, částečně z rady, částečně ze členských států, který hledá svoji pozici mezi institucemi. Když se tam hledá své místo. Například delegace ESVČ eh, dostávají eh, rozpočet eh, složený z více než 30 rozpočtových položek v rozpočtu komise a to je velice složitý systém, nesmírně složitý systém financování. Rád bych se vás zeptal, jak chcete zjednodušit a sjednotit takovéto rozpočtové zdroje. Druhá věc. Tato hybridní povaha ESČ, e aby se toho také dotkla, je dána e, smíšeným způsobem zaměstnání e, těch zaměstnanců a diplomatů. Samozřejmě jde o rovnováhu mezi diplomatičenskými státy a SVČ a jejich postavení v hierokracii. A potom je tady také důležitá otázka, a sice jak jak eh, připraveni jsou tito eh, diplomaté, eh, pokud jde o zastupování evropské diplomacie. My máme možná skvěle připravené diplomaty ze členských států, ale diplomacie ve členských státech je tak trošku jiná od evropské diplomacie. Myslím. A myslím, že potřebujeme nějaký systém, jak zlepšovat připravenost diplomatů ve členských státech. Potom je tady eh, otázka eh, sdílení eh, administrativních zdrojů delegací. Vím, že ten projekt, který na to byl, má být vyhodnocen letos. A rád bych se vás zeptal na první zpětnou vazbu, první reakce. Jak to funguje v praxi? Za čtvrté, a už také o tom byla řeč. Je tady určitý rozpor mezi eh, rozkolíseným prostředím světové politiky a relativní rigiditou eh, evropských pravidel o přijímání eh, opatření finanční podpory a vytváření politiky. Jak můžete krátkodobě a dlouhodobě pružněji být připraveni reagovat eh, na poslední chvíli, když se něco děje poměrně rychle v globální politice. Pátá věc. Transparentnost, a o tom jsem, myslím, hovořila. Diplomacie a SVČ se tak trochu liší od eh, ostatních institucí, ale je tady eh, takový, takový šedivý okraj mezi diplomací a lobbyingem. Taková šedá zóna a ne vždy se to snadno eh, rozlišuje. A jelikož transparentnost eh, eh, lobbystů se stala hlavním problémem, zásadním prioritou, pokud jde o komisi a v dalších, dalších orgány, tak bych se chtěl zeptat, jak chcete rozlišit mezi těmito dvěma otázkami a jak chcete zlepšit ta Eh, tu transparentnost zasedání, která jsou blíže eh, k lobování než k ekonomické diplomaci. A jak chcete postihovat ty lobistické snahy od eh, zemí z vnížku EU? Šestá věc se týká nákladů na budovy SVČ eh, má úvěr 200 milionů eur na eh, lepší zprávu budov a aby snížila eh, také náklady nákupem budov. Ten jeden projekt je velmi dobrým příkladem. Jaké máte další plány SVČ? Kde chcete budovat a tedy kupovat budovy ve světě? A také bych vás se rád zeptal, jak chcete řešit následky Brexitu v některých lokalitách, kde sdílí evropská diplomatická delegace budovy s britskými ambasádami ve světě. Sedmá věc, bezpečnost, o tom už jste eh, hovořila. To si myslím do, řekla docela jasně ve vaší úvodní eh, řeči. A v poslední, neposlední řadě se chci optat na trvalou udržitelnost, včetně EMOSu v rámci ESVČ. A hovořila jste také o otázce eh, veřejných výběrových řízení. A víme, že veřejné zakázky jsou důležité, pokud je to možné. Já vím, že někdy eh, v zahraničí to není tak eh, snadné mm, dělat řádná výběrová řízení zelená, ale ale je to velice eh, důležité. Myslím, že i tady evropská diplomacie by měla být hrdinou trvalé udržitelnosti a zelených projektů a, a být průkopníkem takovým. Děkuji vám eh, předem, že jste přišla a řeknete nám, co si o tomto myslíte. Děkuji vám, paní Mogherini, máte slovo. Tak to byla spousta otázek, doufám, že se mi podařilo zapsat si je všechny. Za prvé, ano, pořád je to takový hybrid který hledá své místo. Přesně. Na to jsem se zaměřoval, když jsme začínali. Pamatuju si, že ve svém slyšení před tím, když jsem začala, je, že na konci svého mandátu se pokusím vyhnout tomu, aby eh, kolegové si navzájem říkali, že eh, přichází odsud nebo odsud. Ale prostě, aby eh, sloužili evropským institucím. To tak trochu trvá. Trvá to, než si eh, vytvoříme takového, eh, takový pocit eh, sounáležitosti a toho, že je to naše. Ale takovým hybridem to vlastně tak trochu bude, protože tak to bylo navrženo a tak se o tom rozhodlo. Pro mě důležitou věcí je, že kolegové, kteří pracují v ESVČ, nejsou eh, posuzováni jenom podle toho, odkud eh, pocházejí, jaké mají vzdělání, ale eh, daří se nám dělat společnou práci a děje se to čím dál tím více. Například to souvisí s tou práci, kterou dělám s kolegy v komisi. Bude to fungovat jenom, když já to vykonám ze své pozice. Čili tím víc, čím víc se mi daří být místopředsedkyní komise a zároveň a eh, vysokou představitelkou, eh, která předsedá a transformacím eh, rady, tak tím více to pomáhá a kolegům v celém organigramu komparativně jednat s, nebo srovnatelně jednat s dalšími institucemi a také SVČ eh, prezentovat jako službu institucím, ne jako instituci samotnou. Mimochodem je to také obsluha Evropského parlamentu. Mimochodem ta spolupráce se zlepšila a zvýšila nesmírně eh, při podpoře tedy delegacím Evropského parlamentu v mnoha eh, různých místech. A, a to pokud jde o prezentaci jednotného a, evropského hlasu. Kamkoliv jedu, kromě těch velmi eh, sofistikovaných eh, partnerů nerozlišují, eh, a hodně jsou sofistikovaní, nerozlišuje tolik mezi parlamentem, mm, radou a komisí. Je to Evropská unie, kdo s nimi mluví. Ale to si vyžaduje společnou dokumentaci, přípravu, podporu delegací. Čili v tomto duchu i já se pokouším fungovat v ESVČ. že my zastupujeme Unii ve všech oblastech vnější činnosti a to uh, trvá, ale já vidím, že tímto způsobem se to posune. A teď stále více SVČ eh, se staví do pozice ne konkurující instituce, ale doplňující a podpůrné instituce. Což je přesně ten přístup eh, spolupráce. Ono je to samozřejmě reciproční, ale vzhledem k tomu, že jsem předsedkyně, eh, eh, nebo předsedám eh, radě, místo předsedkyně komise. A, a sama můžu tedy instruovat ostatní, aby pokračovali v tomto duchu. Vy jste se dotknul dvou důležitých bodů. Jeden odlišných rozpočtových položek se týkal. To je opravdu komplikace. Revize finančních instrumentů by mohla být dobrým podnětem ke zjednodušení eh, práce delegací. Evropský parlament by nás tady mohl třeba podpořit. Další věc, eh, o které jste hovořil, eh, byla v rovnováha mezi zaměstnanci našimi a diplomaty členských států. Tam máme u nich speciální přípravu, tak aby byli plně připraveni tedy řídit, eh, znal, pokud jde o znalosti evropských eh, standardů a postupů. Řada diplomatů eh, ze členských států, kteří, kteří se hlásí do manželských pozic, mají už zkušenosti v buď té bruselské bublině, to znamená v evropských institucích, z různého pohledu, ale prostě jsou hodně obeznámeni s naším způsobem práce, nebo já jsem říkala, nebo já jsem říkala tedy, že důležité je mít správnou rovnováhu a je tady příliš diplomatů členských států eh, v eh, delegacích, ale jich málo v centrále. A důležité, abychom to vyrovnali. Protože je také užitečné, abychom měli více lidí v centrále, protože tím lépe pochopíme ty mechanizmy, eh, nebo tím lépe se budou chápat ty mechanizmy v ESVČ doma, protože tyhle diplomaté se budou eh, v rámci svých kariér zase vracet. Čili ta meziinstitucionální mobilita, nejenom mezi institucemi v Bruselu, ale také ve všech státech je klíčová. On se hovořil o rigiditě oproti eh, flexibilitě eh, v zahraniční politice. Pokud budete mít dobré nápady, tak je hledám. A tady hovořím za SVČ. Tohle je otázka, eh, které jsme čelili v komisi. Pravděpodobně ještě více v komisi než v SVČ. Když máte eh, politické priority, které přicházejí rychle a určitou rigiditu v rozpočtu, který má nějaký víceletý eh, rámec, nebo máte rigidní ustanovení samo o sobě, tak prostě tady můžete použít maximum flexibility, a přizpůsobit to v rámci systému, který máme. V některých případech by eh, tohle eh, vyžadovalo určitý nový přístup. Není to součástí toho, těch přeukladných změn, protože zatím já to vidím a možná, že kolegové to nějak doplní. Takže se nám podaří zvládat to se stávajícím nastavením posílání peněz tam, kam je třeba podle priorit. Tohle se týká především politických priorit. Například Syrie a Libie dnes, nebo naše práce s Afrikou. Máme schopnost a zdroje to dělat s určitou flexibilitou. Také díky tomu, že e, jsme e, hodně dopředu analyzovali e, politicko-bezpečnostní trendy. Nicméně je třeba pracovat obecně více na bezpečnosti našich delegací a na veřejné diplomaci. To jsou věci, eh, které jsme možná eh, v minulosti tolik eh, nepřihlíželi a budeme muset. Takže takovou flexibilitu možná budeme pokračovat a tam nám možná pomůžete. Potom transparentnost. To je pro mě opravdu klíč. Klíčová věc. Rozvíjíme nové oblasti vnější činnosti Evropské unie Eh, spojení s komisí a hospodářská diplomacie je jednou z nich. Pracujeme také na kulturní diplomaci, na energetické diplomaci, na eh, diplomaci v oblasti klimatických změn. Ekonomická diplomacie je také eh, jedna z těchto oblastí. Potřebujeme vytvořit trvalé udržitelný pragmatický a transparentní systém a spolehám eh, na eh, naše velké kolegy, na, na naše kolegy, kteří nám pomohou s transparentností. Pokud je o diplomatickou eh, práci, tak tam mm, nepřicházíme do styku s lobbysty, protože naše partnery jsou instituce. U tvorby politiky to tak je. Jak v centrále, tak v delegacích. Ale čím více budeme rozvíjet hospodářskou diplomaci, tak budeme potřebovat obecné zásady, ale také systémy k uh, zajištění transparentnosti probíhajících jednání. Poslední věc, ke které jsem se chtěla vyjádřit, eh, ty eh, sdílené hm, ambasády. Nemám ten seznam, možná se k tomu ještě můžeme vyjádřit později, nebo vám eh, podat nějaký přehled o tom, na čem pracujeme. Nicméně je to možnost, kterou, o kterou jsme se pokoušeli, kde to bylo za prvé možné, za druhé to něco přineslo. Pokud je o dopad Brexitu a těch spojených ambasád, tak řekla bych, že to bude asi ten e, z nejmenší z dopadů, kterým e, budeme čelit. Není to na dnešní debatu. Ale jenom prostě dopad na mise a operace CSDP bude eh, zásadní, ale v nadcházích dvou a více letech tohle nebude problém, který budeme eh, nějak se kterým se budeme hodně potýkat. Určitě budeme hledat eh, alternativy v místech, kde sedíme v jedné budově, protože tam jsou i jiné členské státy a máme na to určitý čas. Evropský parlament eh, nám samozřejmě může pomoci eh, v zajištění toho, aby dopad Brexitu na mm, fungování naší organizace měl co nejmenší dopad. Děkuji. Ještě pět kolegů se hlásí a eh, všichni teď položí otázky en blok, takže prosím, omezte se na dvě minuty, pan Marinesku. Eh, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, eh, paní místopředsedkyně, děkuji vám za eh, vaše prezentace. Vy jste se zmínila ve vašem projevu o skutečnosti, že hledáte ustanovení, jak pomoci aplikovat vaše aktivity, včetně finančního nařízení. A já bych rád věděl, zda navrhujete některé modifikace ve finančním nařízení, eh, které se teď projednává v Evropském parlamentu. A nebo zda byste si přála modifikovat něco v tomto finančním nařízení, aby to pomohlo vašim aktivitám. Také jste se zmínila o koordinaci mezi delegacemi Evropské unie a členskými státy státy. A já bych rád věděla, jak vypadá spolupráce mezi vámi a dalšími komisaři eh, v souvislosti s implementací eh, různých dohod se sousedními státy Například v Moldávii. To by pomohlo těmto státům při implementování respektivních dohod. A taky se vás chci zeptat, zda pomýšlíte o nějakých legislativních návrzích do budoucna, které by pomohly SVČ pro lepší práci. A domníváte-li se, přemýšlíte-li o tom, co by se mělo udělat prostřednictvím legislativních návrhů, aby se zlepšily podmínky práce SVČ a parlament by vám mohl v tomto pomoci eh, v souvislosti eh, s, polo- zhodnotění eh, MFF víceletého finančního plánu po, v polovině období samozřejmě rádi pomůžeme, ale chceme znát váš názor. Rada ještě, rada ještě nemá samozřejmě kvůli Itálii. A není paní kolegyně, ale já jsem. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vítejte na našem výboru, paní Morgerini. Dovolte, abych okomentovala dvě témata související s nedávným návrhem pana Lomis, Lomasura ve výboru pro rozpočet v, pro rozpočtu kontrolu. On hovořil o e, rozpočtové subsidiaritě. To tedy znamená, že místo, aby jsme se snažili navyšovat stále množství legislativy, což se objevuje také v rozpočtu ve vztahu s Evropskou unii a jedním každým členským státem, aby tady existovala možnost, že až bude vypracován nějaký systém, nástroj, návrh, komunitární návrh Evropské unie pro snížení No, aby se to přizpůsobilo národní úrovni. Samozřejmě diplomaci, a to se vyznáte vy líp než já, že je to obtížné, ale vzhledem k tomu, že došlo k krizi v určitých vládech v té mé naprosto, eh, protože vláda chtěla snížit členy národní diplomacie ve prospěch evropské diplomacie, a ráda bych věděla, že s vámi můžeme počítat a vice versa, protože samozřejmě Evropský parlament musí pracovat na rozpočtu a máme také kapacitu pro to, abychom dělali, proto spolupracujeme panem Lamasurem a chceme, aby evropský rozpočet byl efektivnější, aby prostě víc zohledňoval národní rozpočty eh, pro pomoc diplomaci. Totež se týká příležitosti nového sektoru, který se blíží a to je společná politika obrany a bezpečnosti, protože samozřejmě, když budeme pokračovat s 28 eh, oddělenými armádami, místo abychom měli jeden systém evropské obrany a bezpečnosti, myslím si, že je tady na čase, aby se tady postoupilo na komunitární úrovni eh, protože často ty rozpo, často výdaje vojenské v členských státech stojí příliš mnoho peněz a zatím jsme v této oblasti zranitelní. Máte nějaké úvahy, které by rovněž eh, v, to, v těchto tématech prospěly evropské diplomaci? Pan kolega Salafranka, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně, paní vysoká představitelko. V okamžiku, kdy poukazujete na to, že Evropská unie čení takový význam jak v interním, tak externím měřítku, myslím si, že skutkem mimořádně pozitivním je, že se objevujete dnes na našem výboru, abychom viděli, jakým způsobem se optimalizovat rozpočtové prostředky, zejména pro SVČ v kontextu, o kterém hovoříme, a sice udělování absolutoria SVČ. Naprosto sdílím vaše názory týkající se bezpečnosti Eh, veřejné bezpečnosti a eh, meziinstitucionální spolupráce. Velice pozorně jsem si vyslechl názory, který, eh, které vyjadřil zastupce Evropského účetního dvora a myslím si, že rovnováha je pozitivní protože SVČ bude narůstat, konzoliduje se a myslím si, že od počátku tady eh, vykonával pozitivní práci. V tomto kontextu, paní vysoká představitelko, ehm, když se podíváme, vždy lze zlepšovat věci. A já mám v této souvislosti dvě otázky. V září 2015 eh, jste zavedla nový organigram SVČ eh, v rámci čelení nových výzev pro Evropskou unii. V dotazníku, na který odpověděl tento výbor, se hovoří o volatilitě, o změnách, o citlivých otázkách. Domníváte se, paní vysoká představitelko, že tento organigram a hodnocení, ke kterém jste dospěl, je skutečně přizpůsobena těmto novým výzvám, a, o, nebo se domníváte, že je třeba zavést taky nové oblasti? A také velice krátký komentář ještě mě nesmírně potěšily vaše připomínky k tomu, že je třeba eh, také přizpůsobovat výdaje na personál a lidské zdroje právě aktuálnímu dění. Protože když se podíváme na rozpočtová kritéria, většinou to funguje spíše mechanicky a tady bych se chtěl zeptat na váš názor. Děkuji mnohokrát. Paní kolegyně Dlabajová. Děkuji vám mnohokrát, paní Předsedkyně, vítejte, paní vysoká představitelko. Nejprve chci vyslovit poklonu tomu ratingu 0,6%. Myslím si, že všichni kolegové na komisi snějí o tomto ratingu, než předstoupí před tento výbor. Velice si vážím vaše úsilí snížit slabé stránky a myslím si, že v příštím udělování absolutoria eh, samozřejmě budeme posuzovat to, k čemu došlo v roce 2016. V písemných odpovědích se hovoří o postupných zlepší především reflektování role evropských delegací při podpoře koordinace mezi členskými státy a při poskytování pomoci. Eh, já bych se ráda zeptala, zda komise je úspěšná v komunikaci těch dotyčných zlepšení jednání s členskými státy. A obecně, daří se vám zlepšovat komunikaci s členskými státy? Ve druhém bodě se zmiňujete o modifikaci finančního nařízení se snahou zjednodušit řízení administrativních výdajů v delegacích. No, o tom už zazněla zmínka mm, e, z úst mého kolegy. Chci se zeptat, zda tady jsou některé jiné zjednodušené procesy implementované do nařízení Omnibus. A dále Eh, máme tady proces eh, učení se pro všechny instituce. Hovoříme o minulosti, ale samozřejmě současně hledíme do budoucna. A samozřejmě mm, externí výzvy musí být reflektovány v budoucím rozpočtu Evropské unie a vaše politika bezpečnosti a obrany na evropské úrovni eh, je naprosto v souladu s těmi ty snahami týkající se zejména flexibility a přidané hodnoty. Chci se vás zeptat dvě otázky. Za prvé, jaké jsou vaše priority státy pro vytvoření nového víceletého finančního plánu za respektování vašeho portfolia, včetně komise. A je možné a schůdné, aby finanční zdroje pro evropské externí a bezpečnostní záležitosti by mohly být navýšeny. Děkuji vám mnohokrát za vaši odpověď. Já jsem se taky ještě dala na seznam řečníků a budu hovořit německy. otázkou o toho dvojí obsazení EU a členské státy. A co jsou ty, které nejsou doublehead? To se týká více členských států. Druhá otázka. V žádné instituce Evropské unie nepanuje přání, Eh, neexistují tak rozdílná přání eh, jako s SVČ, protože tady je celá řada očekávání od vás, ale zároveň nemáte příslušné prostředky, čili je tady naprostý nesoulad mezi vaším organigramem a plánovanými prostředky v rozpočtu. Eh, podívejme se například na Maďarsko a Českou republiku a jejich národní rozpočty. Mm, vy máte ještě dva roky v úřadu, možná ještě více let. Jaké plány máte v této této souvislosti. Eh, co si myslíte, kde musíme stát za tři roky? Děkuji mnohokrát, prosím, odpovězte na otázky. Za prvé, musím se naučit německy, domnívám se. Eh, pro to bude eh, po trestu. Nejsem si zcela jistá, zda jsem pochopila vaši otázku je No, jak chcete pracovat, spolupracovat s institucemi? No, kolik máme času? Musím vám říci, že po dvou letech začala jsem hovořit s každým a řekla jsem jim, začínáte naprosto eh, nemožnou profesi, ale myslím si, že vykonávat tuto práci je naprosto možné. Nejenom možné, ale založeno především na nástrojích, které fungují. Moje hodnocení je, že eh, to, co je v mé mandátu, to jsou ty double heads, dvě funkce, které mám tedy jako místo předsedkyní komise SFČ předsedání Rady pro zahraniční záležitosti a spolupráci s Evropskou agenturou pro bezpečnost a obranu. To je téma, které se stává stále významnější. Musíme mnoho udělat této společné politice a eh, tady to také závisí na agentuře pro bezpečnost a obranu. A to eh, tím, že vlastně vedu tuto agenturu předsedám, to je naprosto v souladu s našimi cíli FSVČ to je tedy odpověď, kterou nemáte ve svých podkladech, ale je to přesně to, co se mi líbí, eh, tato politická souhra. Myslím si, že v současné době bych nenavrhovala nějaké větší změny v systému SVČ, eh, co se týče spolupráce s dalšími institucemi. Pravdou je, že v současné době tato spolupráce je založena na politické osobní vůli a výkladu to, co děláme a doufám, že koncem svého mandátu bude tato praxe konsolidovaná a sice slučování nejrůznějších prvků naší práce a vidím, že to se začíná pomalu uskutečňovat a přináší to své výsledky. Dám vám příklad migrace, to je zjevné. Když jsem začala migrace nebyla záležitost, záležitostí SVČ. Eh, plně za to odpověděla komise a DG odpovídající pro, za migraci. No, po událostech na Sicílii došlo k enormnímu tlaku na radě. A teď mě, když tak opravte, jestli se mílím, otázka migrace byla extrémně okrajová na začátku prostě byla tak trochu stranou. Ale teď se stává ústřední součástí práce, kterou děláme, nejenom jako globální záležitost, ale s plným nap- zaplně- zapojením delegací. Nedovedu si představit žádnou delegaci, která by neměla rovněž eh, ve své práci, ve svém portfoliu otázku migrace, nejenom to, co se týče Africe. Podívejte se na západní Balkán, na Ázii, na Latinskou Ameriku. Možná ne migrace eh, směrem k Evropě, ale s migrací souvisící otázky, protože sdílejme určité globální otázky. Například naše spolupráce s Kanadou pro vzájemnou pomoc eh, v otázce migrace, v otázce pomoci uprchlíkům nebo ve veškeré práci proti terorismu. Myslím si, že ten systém jako takový dnes má dostatek vnitřních zdrojů, co se týče znalostí, dovedností, lidských zdrojů a flexibility to, protože je to mm, služba, která byla vytvořena nedávno a proto může čelit a rozvíjet se v souladu s aktuálními výzvami v relaci k rozpočtu. Máme tady například záležitosti, které přicházejí z národních zkušeností, když se podíváme, jak my spolupracujeme především s členskými státy, zejména v otázce bezpečnosti nebo v určitých sektorálních diplomatických otázkách v současné době. Pracujeme na tom, kdy navrhuji, aby tady došlo k navýšení investic, protože chcete-li se spolehnout na Evropskou unii a počítat s prvotřídní globální prezencí Evropské unie, ať už je to v oblasti politik, i jednotlivých národních států, i na Evropské unii, i když se podíváme na ty systémy konzulátů, to se navyšuje. A stále více čelíme krizím v celém světě a proto je nezbytné, abychom koordinovali mezi členskými státy. Některé členské státy nejsou přítomní v určitých zemích a e, tady rozhodně bych si přála větší investice do strukturálních záležitostí, do e, veřejné diplomacie a záležitostí migrace. Ale o čem jsme se zmínili v migraci? bez nějakých větších strukturálních změn je pozoruhodné. Domnívám se, podívejte se, jak jsme rozvíjeli všechna nová pole práce, která se stávají pánteři naší práce, stejně tak jako práce dalších institucí. Když se podíváte na závěry Evropské rady, jak co se týče migrace, tak samozřejmě se týče společné bezpečnostní a obrané politiky, kompaktní. Podívejme se na eh, eh, středozemní trasu, sdílená odpovědnost, společný postup proti IS. Čili já mám plnou důvěru, že Evropská SVČ je dobře etablovanou institucí, ale samozřejmě se učíme naší každodenní prací. A tady, co skutečně vidím jako vitální, je spolupráce s Evropským parlamentem, zejména s tímto výborem. Vím, že, jste na, že jsme tady na stejné straně a e, Vím, že e, členové e, tohoto výboru mají také zkušenosti z první ruky. A to umožňuje určitá přizpůsobení, která plánujeme. Co se týče docílení poskytnout určitou pomoc členských států v rámci rozpočtu, to je záležitost, která se týká pro politiku bezpečnosti a pro diplomaci. Já si, můj přístup k členským státům je takový, že mám vynikající pracovní vztahy, možná že je to také personální úroveň, protože jsem byla ministrině také, anebo jsem ministrině, ale neznamená to, abychom evropskou politiku nabízeli jako náhražku či doplňování politiky národních států, ale abychom doplnili to, co chybí třeba v národní politice, nebo abychom združovali prostředky, aby byly efektivněji čerpány. Máme celou řadu států, které nejsou eh, prezentovány ve všech 139, kde jsme. A proto evropská delegace poskytuje velkou pomoc členských států, ale i pro ty státy, kteří jsou v příslušném území. Eh, musíme eh, docelovat koordinaci abychom společně zvraceli na orgány příslušných orgánů příslušných států koordinovaným způsobem. A tady je přidaná hodnota evropské zahraniční politiky naprosto evidentní. Čili ne, že bychom nahražovali politiku členských států. Možná bych mohl říct ještě ne. V současné době ještě ne. A pohlížím na to skutečně na zcela jasnou přidanou hodnotu, která nespochybňuje zahraniční politiku členských států, včetně toho jednoho, který zahájil proces opuštění Evropské unie. Naše společná Politika obrana je, pardon, naše politika zahraniční je stále ještě společná. Když se podíváme na obranu, či některé státy čelily finanční krizi a rozpočty, tím utrpěly ve všech členských států a sice podstatně. A co jsme zahájili pro naši evropskou bezpečnostní politiku v rámci toho akčního plánu, je přesně ta myšlenka, zda členské státy chtějí vydávat víc nebo ne. Každopádně vydávat více prostředků, vydávat je společně. Vydávat společně, to je záležitost nejhlavnější. Více či méně, to už je druhořadé, ale společné čerpání prostředků. Vždycky dávám ten příklad. A to je právě, vy jste ten příslušný výbor, s kterým se o to můžu podělit eh, my investujeme polovinu toho, co investují eh, Spojené státy, 50 ale ale stále ještě nevyužíváme dostatečně naše prostředky, čili združovat, slučovat naši obranou a bezpečnostní politiku. To by nám umožnilo lepší čerpání prostředků. Ať už se členské státy rozhodnou dávat na obranou politiku více nebo méně, ale hlavně, aby to bylo společně plánováno a společně čerpáno, abychom společně také plánovali. To je tedy klíčovým prvkem naší práce. A já velice často říkám, a já jsem o tom hluboce přesvědčena, že musíme si uvědomovat stále více, že žijeme ve světě, Neexistuje evropská země, která by byla dostatečně velká, aby mohla sama čelit těm velkým mocnostem dneška, ať už je supervelmocím, ať už je to Čína nebo USA nebo Rusko takže vše, když se podíváme na demografii Indie eh, a tak dále, sílu, kterou Evropané mají, mají právě v tom, že se budou spojovat. Vždycky se zmiňuji o to, že jsme globálně nahlíženo první trh, první zahraniční investoři všude na světě, eh, všude první poskytovateli humanitární pomoci ale i ta největší, nejsilnější, nejbohatší země nebo ty země s největší vojenskou kapacitou nebo s největší diplomatickou sítí nejsou ničím ve srovnání s kryty s tou možností a s tou silou, když se všechny země evropské spojí. A myslím si, že to bude stále větší nezbytnost a také politický výběr. Musíme prostě čelit té politice. Velikost kontinentu, počt je nejdůležitější a ne velikost zemí. No, tak abychom se vrátili zpátky na zem. Vy jste se mě ptali, zda organigram nebo zda hodnocení struktur, které jsme zavedli v posledních letech, je aktualizována v souvislosti s výzvami, anebo zda potřebujeme další modifikací, protože čelíme různým a jiným významem. Já nechci být ani optimista, ani pesimista, ale je to skutečně mm, situace velké výzvy. Čelíme tomu konstantně a mm, my se teď snažíme jak se reformovat nebo dochází k vlastně ke změně globální politiky a moje očekávání by bylo, že v příštích letech Víme, že budeme čelit konstantně výzvám a domnívám se, že zejména ta práce, kterou jsme udělali v té rekonstrukci našeho systému a v organigramu je skutečně v souladu s tím a poskytuje možnost neustále se přizpůsobovat aktuální situaci, protože svět, v něm žijeme, to vyžaduje. Eh, situace se mění, globální strategie je taková, že se nemá, žijeme a v době, kdy musíme předvídat do budoucna. A ta restrukturalizace, kterou jsme provedli, je v souladu s touto potřebou, umožňuje nám být flexibilní a přizpůsobovat se výzvám, kterým budeme čelit i nadále. A to je prostě hlavní cíl restrukturalizace. My jsme chtěli mít naprosto jasné linie, kde každý má jak horizontální, tak vertikální úrovně zcela jasné odpovědnosti a také zcela zjevné třeba velení či možnost dávat pokyny. A to je nesmírně důležité i e, v interní práci SVČ. E, a můžeme potom říct, že tohle Pardon, už se nemůže stát to, to, že bychom řekli, k tomu nedošlo, to se nestalo, protože ten, kdo to měl udělat, to neudělal. Zjednodušili jsme tedy systém naší práce s naprosto jasnou odpovědností a delegováním úloh, včetně geografických schémat. E, domnívám se, že to bude struktura, která nám pomůže čelit e, těm změnám, které jsou před námi. Then, uh, I understand. A chápu, vaše otázky týkající se něčeho, což není součástí tohoto slyšení. Je to, týká se to spíše mé role jako místo předsedkyně Evropské komise a to by nás dovedlo dále, ale možná, že bychom mohli eh, tento rozhovor vést odděleně. To bylo pro mě nesmírně zajímavé vstoupit do tohoto tématu, ale já chápu, že vy při udělování z absolutária se orientujete na SVČ. Ehm, třeba k tomu nedojde dnes, můžeme k tomu spořádat třeba nějaké jiné specifické setkání. Já nechci říct má služba, protože my samozřejmě vždycky spolupracujeme, je to společná práce, ale zcela jistě můžeme mít ad hoc schůzky s, členy, vaš, ně, s některými členy vašeho výboru, kteří jsou specializováni na určitá témata, jako například na finanční nařízení, tak abychom mohli hlouběji prodiskutovat eh, tato téma, protože já taky chápu, že tak trochu zneužívám váš čas. Děkuji mnohokrát. Otázka rozpočtového řádu změny finančního nařízení Eh, můžeme diskutovat v diskusích týkajících se příslušných změn. K tomu máme také workshop a slyšení, kde eh, budeme hovořit i o této otázce a tady se skutečně počítá s určitými změnami při udělování eh, absolutoria delegacím. A teď má slovo Benedikt na závěr, prosím. Thank you, just very quick. Děkuji. Jenom velice stručně. Parlament a tento výbor mohou přispět k tomu, že budeme mít ještě efektivnější a úspěšnější službu pro vnější činnost v Evropské unii. Stojí před námi globálně stále více úkolů a práce. Náš výbor se pochopitelně soustředuje hlavně na otázku výdajů. Věřím ale, že řádné využívání prostředků je úzce navázáno na řádné fungování instituce. S vaším dovolením pouze jednu krátkou připomínku, možná mimo rámec tohoto výboru. Říkal jste, že priority během posledních let se soustředily na Sýrii, Libii a určité země subsárské Afriky. Já mám za to, a je to pro mne důležité, že na západním Balkáně se zvyšuje tenze, dochází k stále intenzivnějšímu zasahování zvnější, především ze strany Ruska v celém regionu. Západní Balkán, mám za to, bude muset být jednou z priorit Eh, v letech 2017-18. Na konflikt je tam nakročeno, existují vnější zájmy na tom, aby proběhl. Takže když plánujeme své priority pro vnější činnost, mám za to, že bychom neměli zapomínat ani na tento region. Děkuji za vaše odpovědi ještě jednou. Také děkuji za přítomnost. Budeme se těšit na další setkání. Přeji hodně štěstí. Omlouvám se, musím hnedka pokračovat. A není bod číslo čtyři, pardon, bod, bod čtyři, což je nesmírně důležitý bod týkající se cross compliance naší zpravodajkou je Karin Karnbáchová. Pan Milione zastupuje účetní dvůr, který dostává okamžitě slovo na představení postoje Evropského účetního dvora. Prosím pěkně. Thank you. Děkuji. Paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, dámy a pánové. Je mi velkou ctí a zároveň příjemnou povinností předložit zprávu Evropského účetního dvora o podmíněnosti. Podmíněnost se týká 7,5 milionu zemědělců. Týká se také 47 miliard euro v roce 2015 pladeb zemědělců. Je to napojeno na, na, na dodržování hlavních pravidel, především manažerské požadavky, které mají být proekologické a mají přispívat ke zdraví rostlin a zvířat. Vyplývají ze stávajících směrnic a nařízení. Druhá sada pravidel jsou standardy dobré zemědělské a ekologické praxe, říká se jim GAEK, a jsou to další pravidla pro trvalou udržitelnost praxe, která má chránit vodu, půdu a zemědělskou půdu zvláště. Zemědělci musí naplňovat tyto podmínky a pakliže je nenaplní, tak může dostat správní pokutu. Cílem podmíněnosti je přispět k naplnění dvou cílů. Za prvé, trvale udržitelné zemědělství a lepší povědomí příjemců o potřebě respektovat základní standardy. To je první cíl. Druhým cílem je, aby společná zemědělská politika lépe odpovídala očekávání společnosti aby tato politika byla více v souladu s politikami životního prostředí. Nyní k naší samotné kontrole. Zabývali jsme se tím, jestli podmíněnost je účinná a do jaké míry zjedno, došlo ke zjednodušení v rámci nového právního rámce. Využili jsme zkušeností s stovek kontrol u zemědělců, které jsme provedli. Navštívili jsme generální ředitelství Agri a tři členské státy. Zabývali jsme se dodržováním, zjednodušováním a povědomím o těchto pravidlech. Dostali jsme také odpověď od 64 platebních agentur ze 27 členských států a od 72 orgánů pro poradenství zemědělců první části této zprávy se zabýváme tím, zdali Evropská komise byla řádně schopna vyhodnotit účinnost podmíněnosti. Chceme-li vyhodnotit naplňování těchto cílů, tak Evropská komise musí stanovit eh, určité ukazatele, vhodné ukazatele. Konstatovali jsme, že v období 2012 až 2020 ty dva ukazatele, které se týkaly podmíněnosti přímo, vlastně neměřily její účinek. Úroveň dodržování podmíněnosti u zemědělců nebere v úvahu, do jaké míry tato politika přispívá eh, ochraně životního prostředí a zdraví rostlin a zvířat. Během posledních čtyř let výsledky auditu účetního dvora a statistiky, které vykazovaly členské státy a jejich kontrolní orgány, poukázaly na to, že dochází k velkému porušování zásad podmíněnosti, a to především v pěti hlavních oblastech. Živočišná výroba používání hnojiv a bezpečnost krmiv a potravin, ochrana proti erozi půdy, a boj proti nechtěné vegetaci. Evropská komise se zabývala těmito statistikami, my jsme je analyzovali. Zjistili jsme, jestli se naplňuje minimální jednoprocentní kontrolovatelnost, ale zase na druhou stranu se často nedívají na to, které standardy jsou nejvíce porušovány, z jakých asi důvodů a jak by se to dalo vyřešit. A v druhé části této zprávy jsme se zabývali tím, zdali systém pro řízení a kontrolu podmíněnosti by se nedal ještě zjednodušit. Naše zpráva zaprvé konstatuje, že v novém období společné zemědělské politiky došlo ke zkrácení standard, seznamu standardů, protože byly vyškrtnuty předchozí dobrovolné standardy a čtyři standardy, které nebyly dostatečně aktuální pro zemědělskou činnost. To je určitě dobrým příkladem zjednodušování rámce podmíněnosti. Na druhou stranu jsme ale zjistili, že je pořád systém složitý a že v kontrolách jsou příliš podrobně stanovena pravidla. Při kontrolách na místě veškeré povinnosti týkající se statutárních řízících eh, požadavků a gajku musí být a nadále kontrolovány a tyto kontroly jsou často na různých stovkách míst. Rizikově založený přístup by umožnil zabezpeč, zajistit větší zacílenost kontrol, berouc v úvahu, do jaké míry se pravidla porušují a následně by tento kontrolní systém mohl být efektivnější. V této zprávě také konstatujeme, že program pro malé zemědělce je určitě krokem ke zjednodušení tohoto systému a že zemědělci a státní zprávy eh, mají odlehčenou administrativní zátěž a zároveň zde dochází ke snižování nákladu. Na druhou stranu, když se provádí tento program v členských státech, kde malí zemědělci představují velkou část obdělávané zemědělské půdy, tak je potřeba zajistit dostatečnou rovnováhu mezi administrativním zjednodušováním a nutností dosáhnout ekologických cílů podmíněnosti. Našli jsme určité oblasti, které by se daly ještě zjednodušit. Například nová platba na ozeleňování byla zavedena do nového období a měla motivovat určité zemědělské proekologické praxe. A tyto praxe se velmi podobají předchozím praxím a vlastně mají i podobné cíle. Týkalo se to údržby půdy a zachování biologické rozmanitosti. Ale přestože jsou povinné, podobné tedy, tak se kontrolují v rámci dvou inspečních systémů. Máme za to, že Evropská komise by se měla zabývat zkušenostmi, dvou komplementárních zemědělských praxí a měla by se snažit zajistit další synergii mezi těmito dvěma oblastmi. Také jsme zaznamenali, že eh, náklady na implementaci podmíněnosti nejsou dostatečně vyčísleny. Evropská komise odhadla celkové náklady na zprávu zemědělských výdajů, ale co se samotné podmíněnosti týče, tak eh, ty odhady nejsou nemáme žádné spolehlivé odhady. 61% platebních agentur, které odpověděly na náš dotazník, říká, že změny zaváděné v novém období společné zemědělské politiky nepovedou ke snížení nákladu. Systém podmíněnosti má určité administrativní omezení, a to jak pro příjemce, tak pro vnitrostátní orgány. Máme za to, že je potřeba vyhodnotit celkové náklady dodržování podmíněnosti, chceme-li zajistit, aby se rozpočty v této oblasti vydávaly efektivně. Kromě toho jsme také konstatovali, že uplatňování a kritérií závažnosti, rozsahu, délky, byly používány zásadně jinak mezi jednotlivými členskými státy. A proto apelujeme na Evropskou komisi, aby poskytla další vodítka vysvětlující tyto pojmy, tak aby došlo k harmonizovanějšímu používání eh, postihu na území Evropské unie. Takže děkuji mnohokrát za vaši pozornost a budu se těšit na vaše otázky. Děkuji. Děkuji, nejmá slovo paní kolegyně Kadmach. Dovolte, abych i já vám nejprve velice srdečně poděkovala. Já chci poděkovat účetnímu dvoru. Mm, myslím si, že ta velká úloha, před kterou stojíme v této oblasti, je skutečnost, že očekávání Evropanek a Evropanů, co se týče plnění podmíněnosti, je vysoké. Možná, že to zní příliš nadneseně, ale z roku 2015 Máme ve speciálním eurobarometru jasné informace z oblasti zemědělství a financování a podpory eh, z evropských prostředků pro tyto oblasti. A Evropánky a Evropané tady mají vysoká očekávání. 80 až 90 zastává názoru, že názor, že v tomto oblasti ochrany lidí, zdraví, přírody, Ehm, pohody zvířat, když dojde k porušení pravidel, aby tady existovaly také tresty ehm, sankce a aby bylo možno ehm, dát do činnosti tyto sankční mechanizmy, musí tady existovat systém, který bude samozřejmě sledovat, jakým způsobem se příslušná pravidla dodržují. A tady zpráva jednoznačně ukazuje, že je nesmírně obtížné Eh, tady hodnotit, podle jakých kritérií se vlastně měří. Vidíme v určitých oblastech, že eh, jednotlivé členské státy mají naprosto rozdílný přístup. Mm, to znamená, že obdobná porušení pravidel ve srovnatelných členských státech buď nejsou sankciovány, anebo rozdílně. Máme členské státy, kde vůbec eh, neexistují sankce a zase máme jiné země, které to interpretují poměrně přísně. To znamená, s ohledem na pravidla cross compliance po roce 2020 musíme společně pracovat na tom, aby existovaly indikátory, eh, které jak členským státům, tak kontrole účetního dvora i kontrole komise poslouží, aby se zavedly společné standardy. Samozřejmě problémy jsou také tam, kde vynakládáme veřejné prostředky, protože na jedné straně eh, žádáme zjednodušení administrativy eh, a přitom, eh, když jsme hovořili se zemědělskými podniky, slyšeli jsme, že četnost pravidel a rozdílnost pravidel jim dělá potíže a na druhé straně samozřejmě oni mají závazek Eh, pardon, existuje tady možnost mít kontrolu a zpráva naprosto jasně ukazuje, že se tady sice kontroly provádí, ale po té kontrole nelze jasně konstatovat, zda byly dosaženy cíle. A myslím si, že to je jeden z velkých problémů. Máme tady vysoké, tedy přísné podmínky, máme striktní kontrolu z části, ale e, ve výsledku pořád ještě nevíme, zda cíle, které měly v oblasti cross compliance e, být splněny, splněny skutečně byly v oblasti pohody zvířat a tak dále. Mm, co bych nechtěla, z této zprávy vyrozumět je, že bychom tato pravidla cross compliance, protože jsou příliš komplikovaná a administrativně náročná a srozumitelná, mohli zrušit. No naopak, myslím si, že do budoucna musíme dbát ještě více na to, aby veřejné peníze eh, také měly za efekt eh, naprosto jasný výsledek. Eh, mám tady určité přání týkající se doplnění zprávy účetního dvora v souvislosti s dalším rozvojem cross compliance poté, co je to v angličtině, mně se to strašně špatně překládá do Němčiny. Pro společnou zemědělskou politiku po roce 2020, abychom měli naprosto jasné indikátory, podle kterých se bude moci měřit. A co jsem ještě neřekla, co je důležité, zaznívá tady moto Evropské unie, zejména u pravidel compliance, ale tu mm, pestrost v jednotě nenalézáme e, ve společné zemědělské politice, čili musíme mm, také zohledňovat specifická územní, mm, specifickou územní situaci v jednotlivých členských státech. E, Potom, už jsem se zmínila o tom, že se různě nakládá se sankcemi a účetní dvůr také upozorňuje na to, a já to chci ještě jednou zopakovat, je včasně se informovat mezi jednotlivými členskými státy, protože možná tím pádem bychom již předem nebo během kontrol mohli zamezit určitému nedodržování pravidel či okamžitá zavedení sankcí, jakmile dojde takovému porušení. A teď ještě, no vlastně to by bylo všechno, tak zhruba, co se týče doporučení a e, jinak s většinou z toho, co řekl kolega z účetního dvora, souhlasím, děkuji mnohokrát a nyní paní kolego, pan kolega Novakov. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Chci poděkovat paní Kalembach a panu Melianovi za jejich práci. Byl jsem stínovým zpravodajem, bylo mi to velkou ctí. Já vím, že společná zemědělská politika je nejstarší evropskou politikou. Je to možná jednou ze společných politik Evropské unie, která byla reformována více než kterákoliv jiná, přesto na ní vynakládáme hodně prostředků. Je to normální. Zemědělství a zemědělské trhy se neustále mění a nemůžeme v tomto procesu zaspat. Mám pár návrhů u podmíněnosti a její účinnosti. Nejenom v rámci této zprávy, ale i u zvláštní zprávy Evropského účetního dvora bychom měli si trvat na tom, že Evropská komise musí více prosazovat takováto doporučení. Lidé ve vnějším světě to očekávají. A nevysílá to pouze politický signál. Zmíním několik návrhů, které u této zprávy chci předložit. Za prvé, zvýšení povědomí o této iniciativě podmíněnosti možná v určitých zeměpisných oblastech, vzhledem k jejich možnostem, by mělo, mělo být všechno povinné. V zemědělství jsou tyto postupy velmi dlouhé a složité. Myslím si, že práce zemědělců už je tak jako tak těžká, tak proč ji ještě zhoršovat dlouhými a těžce srozumitelnými postupy? Takže zjednodušení je určitě součástí řešení. Rychlejší, jednodušší způsob předkládání projektu To určitě napomůže. A tady může se hrát svou úlohu Evropská komise. Sledujte prosím snahy členských států doplňovat pravidla na trámec evropské úpravy. My někdy tady máme pozitivní cíle, mít méně pravidel, rychlejší pravidla, rychlejší postupy, eh, efektivně využívání peněz, ale často na národní úrovni, ale někdy také ještě nižší úrovni, prostě v nějaké vesnici si vymyslí další postupy a je jich potom najednou příliš mnoho. A když jste zemědělec, chcete se zabývat zemědělskou produkcí a ne uh, slepým naplňováním nějakých pravidel. Takže si myslím, že bychom měli mít méně kritérií, ale konkrétnější cíle a měřitelná opatření. Pokud chceme mít více podmíněnosti, tak je potřeba měřit, jak účinná je. Podporuji tady Evropský účetní dvůr v tom, že by se měly zavádět z evropské úrovně stejné sankce při případech nenaplňování podmíněnosti. A že bychom měli také vytvořit interaktivně otevřenou databázi, kde budeme mít více informací o rozvoji podmíněnosti v reálném čase v jednotlivých regionech. Děkuji. Pan kolega Flanagan, prosím. Děkuji mnohokrát. Omlouvám se, že jsem tady osobně nebyl, ale poslouchal jsem vás cestou z letiště velmi pozorně. Myslím, že my máme za úkol zajistit, aby se prostředky vynakládaly řádně, aby byly zavedeny proto nutné systémy. Zároveň bychom ale neměli mučit lidi, kteří tyto prostředky přijímají. Jsem také členem výboru pro zemědělství a od posledních voleb, kde jsem se účastnil, vím, že to je téma, které se neustále vrací. A chceli někdo z nás, chceme-li všichni, aby se Evropská unie a udržela pohromadě, tak musím říci, že toto je téma, které lidem opravdu vadí. Nejenom, že jak se, je těžké dodržovat pravidla, ale těžké je vědět, jaká pravidla vůbec jsou. Prostě pokud nevíte, jak je dlouhé určité láno, tak by to nemělo vést k tomu, že se jim uškrtíte. Ti zemědělci to vidí tak, že skoro jako nějaký nepřítel od vás kým přijde a v podstatě nakonec si říkají, vidí, já musím přece dodělat práci, můžeme prosím tyto kontroly nějak rychle dokončit a občas to vede k problémům. Takže já mám určité návrhy v souvislosti s tím, co jste říkali. Měli bychom mít jeden orgán na evropské úrovni pro podmíněnost, který by měl orgány na úrovni členských států. Ti by měli vytvořit jeden dokument, kde každá oblast bude mít zvláštní kapitolu já vím, že vám to možná připadne jako samozřejmost, ale zatím se k tomu nestalo. A ty podkapitoly by měly být rozděleny, měly by dostat procento podle toho, jak důležité jsou v rámci příspěvání k celkovému programu a ta procenta dohromady musí mít 100%. Říkám to, protože se to nevždy stane. A ten dokument by se pak měl poslat národním orgánům ve všech členských státech, aby se k tomu vyjádřili a potom tento dokument je vlastně šablonou pro veškerou kontrolu všech farem v členských státech. Bude to prostě na jednom místě a nebude se to nikde zdvojovat. Já vím, že je potřeba kontrolovat, ale ne do té míry, Všichni by měli být připraveni na tyto kontroly. Kontroly musí být racionální a povinné nehlášené kontroly jsou pouze u krmiva a potravin. U ostatních oblastí se to má hlásit 48 hodin dopředu. Kromě toho je také potřeba, aby ty kontroly byly časově omezeny a také by měly existovat penále po všech členských státech, aby na jednu stranu byla zajištěn, byly zajištěny systémy žluté karty pro malá porušení pravidel. To, co navrhl pan komisař Hogan, tak to nestačí, říkají to naši zemědělci. Kalendářní zemědělství prostě nefunguje. Třeba během posledních týdnů ve velkých částech Hrska jsme měli výborné podmínky pro hnojení, ale bohužel to není možné, protože to odpovídá kalendáři. A naopak zase dny, kdy můžou hnojit, kejdou, tak prostě třeba na to není počasí. Naše počasí se kalendářem neřídí. U nás třeba v prosinci se klidně stalo, že jsme na Vánoce měli 14 stupňů a potom jsme byli v červenci na dovolené a bylo tam 13. Takže prostě nemůžeme předpovědět, jaké bude u nás počasí. Já vím, že chcete zabránit nárůstu euroskepticismu, ale chcete-li opravdu dosáhnout určitého opaku, tak prostě řekněte zemědělci, že máte to dělat na toho a toho dne, takže i když dneska jsou pro to výborné podmínky, tak máte smůlu, protože je připravena politika, která vám v tom zabrání. Čili pokud chcete to, pokud chcete posilovat euroskepticismus, no tak potom pokračujte v tomto. Navíc tady není možnost se odvolat. To by určitě mělo být. Měl by tam být třeba nějaký panel, tří lidí z různých zástupců z členských států, eh, orgán zemědělců a neutrální orgán. A ten proces musí být rychlý a transparentní. A tento systém musí být transparentní a také tam musí být zcela jasná hranice mezi tím, jaké jsou kompetence členských států Evropské unie. E, například třeba co se týče přílišného či nedostatečného spásání. A tím se vyřeší celá řada problémů z této zprávy, protože tyto inspekt kontroly by následně byly konzistentní po členských státech, bylo by to férovější pro zemědělce a byla by tam méně subjektivity a e, nemusel by se stát, že tam bude příliš mnoho kontrolních týmů v různých dobách. Byl by ten systém jednodušší a kvantifikovatelný. Pokud to uděláte, tak toto to nebudete muset řešit opatrně a nebudete muset mě poslouchat takto dlouho hovořit po každé. Děkuji. Teď dostává slovo ředitel eh, v generální ředitelství pro zemědělství. Prosím. Mnohokrát vám děkuji, paní předsedkyně, paní Karnbach, pane Milionisi, vážení poslanci. Děkuji vám za tuto příležitost vyměnit si názory o zvláštní zprávě e, Evropského účetního dvora a k e, systému podmíněnosti. Děkuji také panu Dionisovi. To určitě, e, jeho příspěvek určitě v podmíněnost s efektivní Rád bych se eh, vrátil k eh, hlavním prvkům tohoto mechanismu, jeho eh, cílím a definici. A potom bych chtěl říci, že komise sdílí, sdílí názor, názor účetního dvora, že čím dál tím více zemědělců si je vědomo, že je třeba dodržovat pravidla. Ať už je o, až jde o politiku životního prostředí, tu zvířat, život, mm, je třeba mít eh, různé mechanismy pro eh, vymáhání eh, předpisů. Cílem systému podmíněnosti je přispět k rozvoji trvalé udržitelného zemědělství tím, že se bude zvyšovat povědomí a informovat zemědělců a to, aby bylo více v souladu s očekáváními společnosti. Jeden z hlavních eh, důvodů eh, pro porušování předpisů je to, že tady máme sektorovou legislativu a my eh, tyto důvody ještě tedy specifikujeme nebo se snažíme specifikovat dále. Důležito, nebo podstata je v tom, že je třeba jednodušit společnou zemědělskou politiku. A musím zdůraznit, že od roku 2005 máme eh, eh, snahu tedy eh, zjednodušit ten, ty principy a harmonizovali jsme úroveň kontrol, k, také jsme harmonizovali ty výzvy předem. A výzvy předem dostávají příjemci dva týdny u produkce eh, plodin a u, produkce, u živočišné výroby dva dny předem. Potom jsou také eh, kontroly eh, na místě, kde jsme to zjednodušili v rámci výběru kontrolních vzorků. To už bylo zmíněno, ale také bych zdůraznil, že počet zákonných požadavků byl snížen téměř o 40 z 18 na 13 legislativních předpisů které se tedy kontrolují v rámci mechanismu cross compliance. A také bych zmínil, že eh, počet standardů GARC byl snížen z 15 na 7, abychom se zaměřili opravdu na eh, legislativu a na standardy, které mají zemědělci eh, dodržovat a to, co souvisí s zemědělskou činností. Také bych rád uvedl, že prostřednictvím konkrétního režimu pro malé zemědělce Eh, kteří jsou eh, vyjaty z compliance, ne, ne z dodržování legislativy, ale jenom ze systému podmíněnosti, jsme eh, dosáhli toho, že více příjemců se hlásí do toho systému pro malé zemědělce. Takže, takže je tady celý balíček zjednodušení a rozsah těch snah kde, o, o zjednodušení vlastně už eh, stíží další snížení, aniž bychom eh, podkopali některé cíle toho systému podmíněnosti, zejména pokud jde o eh, cíle v oblasti životního prostředí tohoto mechanismu. Také bych rád zmínil, že ty ukazatele pro měření efektivity systému podmíněnosti jsou podle nás velice uh, zvolené na základě dostupných informací a také při, eh, přijímáme kroky eh, eh, k jejich kontrole společně s kontrolou další legislativy, tak aby ty mechanismy se vzájemně doplňovaly. Komise se také myslí, že je velice důležité zajistit určitou synergii kontrolních mechanismů, které jsou speciální pro systémy EDEC a společnost městskou politiku, zejména takzvané systémy GAEK, čili těch dobrých ekologických podmínek. Potom jde také o sdílení informací mezi eh, službami a mm, to službami, ehm, které studují zemědělskou politiku a za legislativu, tak abychom zajistili konzistentnost a abychom harmonizovaněji tedy aplikovali ten systém podmíněnosti. Pokud jde o posouzení dopadů, budoucnosti eh, společné zemědělské politiky komise eh, bude eh, prošetřovat, do jaké míry ty synergie s dalšími politikami bude dále možné rozvinout. Jak už jsem říkal, ehm, byla provedena řada investic a v kontextu budoucí debaty o společné zemědělské politice budeme moci se zamýšlet nad tím, jak dál systému podmíněnosti. A poslední slovo, paní předsedkyně, k eh, doporučení užitního eh, dvora, které se týkalo harmonizovanějšího uplatňování postihů na evropské úrovni. Tady bych specifikoval, že ta eh, legislativa o cross compliance byla přijata tak, aby se zohledňovala specifika. Nemá to stejný dopad, jestli jste v Irsku nebo ve Španělsku. Takže aby členské strany měly určitou um, implementační marži při výpočtu uh, postihů v oblasti uh, non-compliance. A také bych rád uh, řekl, že harmonizovaná implementace ve členských státech je eh, dána eh, tím eh, postupem pro zajišťování konformity. který je odlišný v různých členských státech. A také bych rád řekl, že v tomto kontextu v rámci interpretace stávající politiky máme pravidelná setkávající se členskými státy tak, aby mm, členské státy musely respektovat eh, legislativu a konkrétní podmínky GAEK. To myslím, eh, máme ty, ty expertní skupiny, eh, děláme k tomu výklady, obecné zásady, tak, aby bylo i jasné všem stejně, co je třeba. Je důležité, aby členské státy měly ale určitý manevrovací prostor a mohli se přizpůsobovat místním eh, podmínkám. Toť vše ode mě v tuto chvíli. Pan Bilionis eh, závěrem a poprosím eh, o stručnost a potom ještě pan zpravodaj. Ano, paní předsedkyně. Tak naše doporučení je, že chceme přispět k cílenějšímu systému, systému podmíněnosti. Děkuji eh, Tady zpravodajům a výboru KONT za podporu. Vzhledem k tomu, eh, že musíme už eh, k dalšímu bodu, tak k tomu, co uvedl zástupce komise, bych měla řadu poznámek a já myslím, že v této souvislosti se ještě podrobně pobavíme na jiném fóru. Já se budu těšit na další možnosti ty jednotlivé eh, body, možná ještě s podporou eh, účetního dvora podrobněji probrat. Dneska už to nejde, ale eh, v rámci dosažení dobré zprávy a dalšího vývoje toho systému podmíněnosti určitě najdeme mm, příležitost si vyměnit názory. Dobrá, to každopádně musíme, to musíme vytr, vytrvat. A tím se dostáváme k bodu 5 udělení absolutoria Evropskému parlamentu. Já tady eh, srdečně eh, vítám pana Sasoliho, eh, místo předsedu parlamentu, pana generálního tajemníka Veleho a pana Galvina, auditora hlavního a jeho spolupracovníky. Spravodajem je pan Denis de Jong a slovo dostane ještě pan Mogorica úvodem. Senora del comité. Paní předsedkyně eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu, vážený pane generální tajemníku, dámy a pánové, eh, opětovně vám děkuji za to, že mohu představit práci kterou účetní dvůr zavedl v souvislosti s administrativními výdaji všech institucí v kapitole 9 za rok 2015. Jak už jsem vám řekl, platby týkající se rubriky 5 v rámci VFR co se týče administratorů, se zvýšil na 9 milionů eur a chybovost odhadujeme na 0,6%, což je číslo, které zůstává stejné jako v minulých letech. Abychom uskutečnili audit, že účetní dvůr vybral 551 transakcí, z nich 16 jsou v souladu, eh, se týkají Evropského parlamentu. Minulý rok jsme ve výroční zprávě eh, poznamenali některé nedostatky, které zjistily kontroly v souvislosti s výdaji politických stran tento rok jsme nalezli obdobnou situaci týkající se jedné politické skupiny. Eh, účetní dvůr stanovil nedostatek v kontrole a autorizace a vykonávání výdajů z roku 2014, které byly likvidovány v roce 2015 a a také eh, s tím související procesy eh, peněžních transakcí a proto účetní dvůr doporučuje parlamentu, aby revizoval kontrol, eh, který je, kontrolu, která je v platnosti tak, aby prostředky určené pro politické skupiny byly jasné a precizní aby šlo lépe sledovat, jakým způsobem čerpají politické strany, politické skupiny prostředky a jakým souvisem, jakým způsobem uzavírají smlouvy. Děkuji vám mnohokrát za pozornost a samozřejmě jsem ochoten zodpovědět všechny vaše otázky. Děkuji vám. Děkuji. Já bych, se sam, já bych chtěla samozřejmě velice srdečně eh, v rámci našeho výboru poděkovat za spolupráci. Teď jsme dostali eh, sice trošku pod limitem, ale příště možná můžeme ještě něco rozšířit. A není pan kolega De Jong jako zpravodaj. Děkuji. Já a eh, musím říct, že je to obrovská práce, když pan generální tajemník odpověděl na všechny otázky a ty odpovědi jsou obecně eh, explicitní a smysluplné, tak eh, já poukážu jenom na několik oblastí, kde eh, mám ještě několik dotazů. Nejdříve pokud je o personální politiku. Tam jsme měli řadu otázek, ale například pokud si tady čtu na stránce k Lucemburku, na stránce 15, k eh, úklidu. Tady se eh, zmiňuje eh, výroční úspora 400 tisíc eur. Tak si říkám, jaké důsledky to má pro pracovní podmínky uklízeček. Nebo jestli tohle je výsledek nějakých jiných opatření, protože je to docela velká částka. A musíme eh, dbát na pracovní podmínky. K stravování, to je o několik stránek dále, tam byla otázka k těm nulovým kontraktům. A ta oprava, eh, odpověď byla správně, že to je proti belgickému právu. Nicméně my jsme slyšeli od některých eh, dodavatelů stravování, že mají kontrakty na nulové hodiny. V skutečnosti že neví týden předem, jaké eh, pracovní, jaká pracovní hoda, eh, doba jejich bude, je čeká. Čili eh, jak se dohlíží nad výkonem, naplňování těch kontraktů ve stravování. Řidiči, řidiče už najímá parlament samotný. A pokud já vím, tak ty požadavky na eh, řidiče, jejich přijímání, propouštění a zkoumání původu, tak já vím, že tohle už není rok 2015, že teď se to eh, děje jinak. Čili teď už možná tak trochu eh, jako mimo absolutoria, ale mm, potřebovali bychom vyjasnit tu politiku, která je tady pro nábor řidičů v parlamentu. To bych uvítal. Potom k další oblasti, ke které jsme se ptali, eh, to jsou externí zaměstnanci na stránce 27. Tam je... Tam se říká, že to není vlastně tak špatné a že to můžeme vysvětlit. Nicméně, pokud se podívám na celou eh, řadu generálních ředitelství, podívám se DG Inlo, Tam máme eh, daleko eh, méně vnitřních zaměstnanců než eh, externích, to je vlastně zvláštní poměr. To tež pro ITEC platí. I v jiných oblastech, kde ten poměr není tak špatný, tak si říkám, proč DigiCom potřebuje 121 externistů. Proč Digi IPRS potřebuje 28 jich. Tam bych potřeboval opravdu tohleto vysvětlit. Ke stránce 30 tam jsou veřejné zakázky. Nepřímá otázka také na naší předsedkyni, protože ta eh, řeší eh, to nové finanční nařízení, ale já myslím, že to stávající finanční nařízení eh, nereflektuje ta nová pravidla zadávání veřejných zakázek, protože tady je možné nepoužít vůbec tu cenu a použít kritéria trvalé udržitelnosti třeba. Takže pokud to je takhle eh, ve stávající době, tak eh, to může možná eh, vysvětlit naši otázku, ale parlament by možná mohl použít veřejné zakázky ke zvýšení trvalé udržitelnosti. Potom otázka 59. Ta byla k výboru, o kterém já jsem vůbec nevěděl, to je moje chyba je tady poradní výbor k jmenování vysoce postavených úředníků. To zní velice pěkně. A jsou tam zaměstnanci eh, zastoupení a kdo jsou jeho členi, členové tohoto výboru. Potom k otázce 69. K budovám, budova v Lucemburku, KAD. Já velice obtížně chápu ty tabulky tak trochu vím, že teď dáváme odhadem méně než 400 milionů na budovu KAD. To protože se tam eh, nerenovuje, takže se tam odčítají náklady, ale pokud původně eh, to mělo stát 432, tak eh, opravdu jako vydáme na tu budovu méně, než jsme si stanovili rozpočet, a vynechali jsme renovaci, takže jaké budou náklady do budoucna? Když budeme teď odkládat uh, tu renovaci. Že když se nedorenovuje, tak ty náklady někdy uh, narostou. Ty závěrečné dotazy se týkají uh, eh, ITECu a webových stránek a nepřímo uh, předsednictva. Obecná poznámka kterou jsme říkali, myslím, posledně. Připojení Wi-Fi v budovách, to je velice důležité pro nás. Funguje to, ale eh, ne v plenárním zasedání, když hlasujeme. Tam je pořád eh, to přetížené. A v době, kdy všichni chtějí odesílat vzkaz, eh, odesílat vzkazy, to nefunguje a chci se zeptat, co to znamená. A poslední věc k iTechu. Já bych na webových stránkách eh, Evropského parlamentu eh, se dočíst, eh, s jakými lobbysty se setkávám. Snadno se za to odpovídá, odpovídá ale, nebo snadná otázka to je, ale odpověď je velice těžká. Byro není schopné na tohle odpovědět. Moje otázka zůstává. Pokud to chceme udělat jako poslanci, tak jeho to dělá komise. Jaké kroky máme přijmout, abychom se do té fáze dostali? Děkuji. Děkuji dám eh, slovo kolegovi eh, Sasolimu a potom eh, panu generálnímu tajemníkovi, který odpoví na vaše dotazy, pane kolego Sasoli. Grazie, grazie presidente, buongiorno ai colleghi, ai, alle colleghe. E... Děkuji mnohokrát. Musím říci, že toto je velice důležitá oblast a jako místo předseda odpovědný za rozpočet mám možnost odprezentovat pravidla, kterými se řídilo Běro Evropského parlamentu ve finančním roce 2015. Ta čísla určitě všichni znáte. Potom pochopitelně dáme slovo panu generálnímu tajemníkovi Velemu, který bude hovořit o jednotlivých otázkách a případně odpoví na otázky pana zpravodaje. Za prvé, jedním z našich východisek byla nutnost zvýšení bezpečnosti. Evropský parlament bohužel musel změnit svůj přístup a to kvůli událostem, ke kterým došlo po útocích na Charlie Hebdo a také na začátku roku tady. A vzhledem k událostem 13. listopadu to změnilo Evropský parlament. Evropský parlament byl instituce, která měla dveře otevřená, otevřené do kořán, ale ukázalo se, že jsme měli opravdové nedostatky v oblasti, která musí být sice veřejná, ale zároveň musí být chráněna. Už jsme o tom několikrát hovořili že je potřeba se znova zamyslet nad otázkou zabezpečení Evropského parlamentu. Bylo to součástí naší činnosti a mělo to pochopitelně dopad i na čerpání rozpočtu. V každém případě děkuji generálním ředitelstvím, která velmi intenzivně pracovala. Především se jednala o generální ředitelství Inlo a Safe. Ta na tom výborně spolupracovala. Budovy Evropského parlamentu sice eh, jaksi nejsou úplně dokonalé v tomto smyslu, ale přesto si myslím, že jsou dostatečně bezpečnostně vybaveny. V rozpočtu byly přiděleny prostředky na financování změn v infrastruktuře, které byly považovány za nezbytné. Máme-li zajistit především bezpečnost vchodu do Evropského parlamentu. Evropský parlament ale to přece není jenom naše budova. Má řadu budov. A všechny tyto budovy jsou považovány za sídlo Evropského parlamentu. Pracuje se v nich a musí být řádně chráněny. Chci zdůraznit, že veškeré tyto změny podpořily všechny politické skupiny Evropského parlamentu ze všech úrovní. Ještě jedno jim za to děkuji. Pak ještě jedna druhá věc. Úspory. To je určitě důležitá věc a všechny politické skupiny se na tom dohodnou. Je to ale výzva. My jsme na jednu stranu učinili úspory, na druhou stranu jsme tím ale nenabourali práci Evropského parlamentu a nenarušili jsme schopnost Evropského parlamentu odvádět legislativní práci. Má to ale svá omezení. Občas je těžké sledovat provádění aktů v, přenase, v přenesené pravomoci. My jsme se to snažili vyřešit eh, v rozpočtu pro rok 2016, ale mám za to, že je tam potřeba ještě řadu věcí dotáhnout. Tam jsou asi investice důležitější než úspory. V roce 2015 jsme o 1% snížili administrativní posty, abychom tedy naplnili dohodu mezi institucemi, která měla skončit rozpočtem na rok 2017. Evropský parlament se ale zavázal k tomu, že eh, toto pravidlo dodrží i v roce 2018. Teď, co se týče stravování, tak Evropský parlament přijal novou strategii, která vedla k úsporám. Po 25 letech jsme změnili monopolního poskytovatele služeb. Byl to navíc poskytovatel, který eh, dostával veřejné subvence. Nečelil žádnému tržnímu riziku, Evropský parlament se ale rozhodl, že takto nechce pokračovat a proto rozpočet roku 2015 tento trend změnil. Ta strategie vedla k tomu, že v roce 2016 jsme otevřeli různá místa, tak aby se diverzifikovala nabídka, aby se třeba zvýšilo množství biopotravin, v budově Trev byla otevřena kantýna. Jsou to zásadní výsledky, ale neměli bychom usnout na Vavřínech, protože určitě se situace dá vždycky zlepšit. Měli bychom ale eh, pozitivně kvitovat, že jsme otevřeli trh a ušetřilo nám to 2 miliony euro ročně. Na druhou stranu nezapomínejme na to, že se jedná o veřejné prostředky, o prostředky daňových poplatníků. Pak ještě další věc, které prosím věnujte pozornost. Vypadá jako okrajová, ale přesto je důležitá. Ty krabice pro převážení dokumentů z Bruselu do Štrasburku. Do Štrasburku. Každý měsíc na to potřebujeme 12 nákladních vozů. Z naší iniciativy, a chci za to poděkovat panu Velemu, jsme se rozhodli, že požádáme všechny poslance, kolik z nich skutečně využívá této služby. A 180 poslanců řeklo, že tyto kontejnery už nepoužívá pro převoz dokumentů. Technika se mění a doufáme, že dojde i k dalšímu snižování těchto kontejnerů, což eh, sníží naše přepravní náklady. A zároveň to také sníží produkci emisí, protože prostě 12 nákladních vozů tam a zpátky. To určitě poškozuje životní prostředí. Potom další téma průřezové e, politickými skupinami je transparentnost. A tak k tomuto mám tři připomínky. E, nedávno jsme prostřednictvím Byra završili projekt, který začal už v roce 2015. Týkalo se to pladeb za návštěvy sponzorované Evropským parlamentem. Nová pravidla vstoupila k platnosti, v platnost 1. lednu. Ten systém pladeb bude vystupovatelný a následně kontrolovatelný, což zvýší transparentnost. Teď, co se týče těchto sponzorovaných návštěv, na základě kterých tisíce občanů se mohou seznámit každoročně s Evropským parlamentem, tak to byla tato otázka. A teď další věc. Omezování počtu místních asistentů zvýšilo platební a pracovní podmínky těchto asistentů Zavedli jsme škálu s maximální a minimální částkou a zároveň jsme zajistili, aby na internetových stránkách Evropského parlamentu byly poskytovány podrobné informace o poskytovaných službách. A pak ještě třetí věc týkající se zadávání veřejných zakázek. Veškeré postupy připravují parlamentní služby jakožto otevřené evropská, eh, evropské tendrové postupy. Eh, je to postup velmi transparentní a dobře viditelný. A také poprosím pana Veleho, aby vysvětlil problematiku výběrového řízení řidičů. 6 tisíc evropských občanů se ucházela pocházelo o to místo. U nás pochopitelně probíhají konkurzy, nemůže tam být žádné preferenční zacházení. Teď další téma je inovace a technologie. E, k tomu mám jenom jednu připomínku. Technika nám umožňuje šetřit, a zároveň nám umožní efektivněji pracovat. O tom nejsou pochyby. Funguje to ale i finančně. Hovořil jsem třeba o sdílení dokumentů. Následně tedy nebude muset mezi Bruselem a Štrasburkem každoročně cest, každoměsíčně cestovat 12 eh, nákladních vozů. Před nějakou dobou jsme neměli Wi-Fi vůbec, teď ji máme. A to na základě projektu Mobilní Evropský parlament. Ten nám umožňuje připojit eh, svá zařízení či zařízení poskytnutá Evropským parlamentem do sítě a pracovat i mimo kancelář. Administrativa Evropského parlamentu v tuto chvíli pracuje na tom, abychom měli více softwarového vybavení i v místních kancelářích europoslanců, tak aby byli schopni lépe komunikovat se svými kancelářemi v Bruselu a ve Štrasburku. Takže tedy na tomto pracovalo byro a budeme se těchto pravidel řídit do budoucnosti. Děkuji. Děkuji vám. Já bych, pane kolego eh, Sasoli, eh, co by eh, se rádě vyautovala jako příznivkyně papíru, protože mám ten dojem, že čím méně dokumentů máme na schůzích, tím méně to kolegové čtou. Čili já bych byla pro, no tak ty bedny, kterými se mm, posílají ty dokumenty, tak to je politování hodné. Já jsem teď už 13 let na výboru pro rozpočtovou kontrolu a, a opravdu a člověk nemůže dělat komplementy za to, a, za dokumenty, které nepřečetl, takže tam bych se jich zastala. Pane generální tajemníku, mnohokrát děkuji, děkuji paní předsedkyně, pan místo předseda, který za to zodpovídá, už zmínil eh, některé eh, vývoje, které eh, souvisí s rokem 2015, rozpočtovým s tím aktuálním. Teď už se například neplatí hotově návštěvnické skupiny i ve vnitřním auditu. To byla jedna z kritických věcí. 10% se dává prostě jako paušální výdaje a ten Mm, prostě posílám bankovně. Pan zpravodaj velice eh, kladl důraz na eh, dobrovolnou stopu. Její předsednictví, eh, myslím, o tom hovoří a jasné, že eh, to je důležité pro eh, výbor pro rozpočtovou kontrolu. Pokud jde eh, o předběžná čísla o domu pro evropské dějiny, tak teď se zdá, že pravděpodobně zůstaneme o několik milionů eur pod rozpočtem asi čtyři, ale samozřejmě nemůžeme ještě volat hora, než doběhneme do konce. Každopádně to nevypadá, že by to bylo výrazně dražší. Také nesmíme eh, zapomínat na těch 100% eh, eh, vyrovnání CO2 v rámci rozpočtového plánu. Vzhledem k tomu, že ty ceny CO2 tak klesly, tak ten cíl je představitelný u 250 tisíc eur. K otázkám pana de Jonga a k Lucemburku, tak tam můžeme, nebo jestli můžeme ušetřit eh, k, v, eh, úklidu, tak v Lucemburku se pokoušíme eh, o specifický úklid. Ne všechno potřebuje neustále stálý úklid. Když se č- uklízí konkrétní plochy specificky ve specifických dobách, tak to vede k menšímu k menší zátěži a, a životního prostředí a nákladům. Tam není třeba se obávat. K té druhé otázce, pokud my víme, nejsou žádné smlouvy na 0 hodin. My jsme také řekli, že jsou e, zakázané. Kdyby to bylo jinak, tak bychom okamžitě zakročili. Sledujeme takovéto situace neustále. Za třetí k otázce situace řidičů. E, předsednictvo e, přijalo rozhodnutím, plénum potom na to dalo finanční prostředky eh, v zvláštní situaci, také jsem k bezpečnosti, mm, zejména v eh, Bruselu eh, jsme tady měli problémy, zejména potom také ve Štrasburku až do posledních týdnů s platbami a s o obavy říšů ohledně sociální zabezpečení, minimální mzdy a jejich nezabezpečení, tak tam jsme také museli neustále zasahovat a k tomu ta belgická firma se eh, rozhodla eh, tady eh, vzdát tu separátní řidičskou službu, takže nebyli připraveni pokračovat. A, a my si myslíme, že takhle můžeme také řidiče mnohem lépe vzdělat. Máme tady také evropskou službu. Vycházíme z toho, že tady máme aspoň 16 různých národností, což je význačný pokrok u těch doposud eh, zaměstnaných řidičů 21 eh, a vyhrálo konkurs z 87, to znamená asi čtvrtina. Dohromady máme 110 řidičů v plánu, takže to číslo se může eh, zvýšit až na 30, když si představíme, že řada našich stávajících řidičů byli důchodci, kteří nechtěli úvazek na tedy trvalý úvazek, zejména ve Štrasburku, tak si myslím, že eh, dojdeme nějakého, rozum, nějakého rozumného poměru. Potom k těm externím zaměstnancům. To je samozřejmě oprávněná otázka a za těmito eh, čísly jsou úplně odlišné skutečnosti. Částečně jsou to uklízečky u INLO, ale jsou tady také oblasti, kde eh, to musíme vnímat vždycky velmi kriticky. Jedna taková oblast je informatika, Protože když máte příliš mnoho externistů, tak eh, jednou eh, ztratíte eh, kontrolu nad tou službou, protože potřebujete vlastní kapacitu na to, abyste posuzovali, co se poskytuje. A proto před dvěma lety, před dvěma třema lety jsme se rozhodli dosáhnout nové bilance. Rozpočtový výbor nám, myslím, tehdy schválil 60 lidí navíc, ale k tomu máme ještě 200 externích poradní, poradců, které jsme škrtli tedy a v té klíčové otázce eh, máme tedy eh, kontrolu nad tou službou a k eh, jejím poskytováním a kvalitou. Starosti mi ale dělá následující. V posledních letech máme politiku stáleho redukování organigramu alespoň o v tomto eh, roce u zprávy dokonce eh, ještě mnohem více než procento. Když ty eh, úlohy se nepřizpůsobí, tak to vede k tlaku na externalizaci a to často není nejlepší situace nebo nejlepší kvalita. Takže pokud dovolíte, bylo by radno spíše pro rozpočtový orgán, aby dohromady eh, formuloval, eh, kolik je prostředků k dispozici. Ale jestli ty prostředky se dají na eh, trvale zaměstnané nebo na externisty nebo na smluvní pracovníky, je otázkou managementu. Jinak přesně tady budeme mít to nebezpečí, o kterém jste hovořili. K těm zeleným zakázkám. To ještě není závazné, ale my jsme si neformálně dali eh, vysoké procentní závazky, eh, pokud jde o zadávání zakázek zelených, ač každoročně je navyšujeme a chceme to eh, zrealizovat v nadcházejících letech. Jestli vám, jsem vás dobře pochopil, potom k tomu poradnímu výboru pro tedy ty vedoucí pracovníky. Tam je členem generální tajemník, jeho zástupce generální eh, ředitel pro eh, personální úřad. Po eh, odchodu Francesky Raty v současné době jsou to všechno muži. Já jsem se tedy rozhodl, že generální ředitelka INLO bude stálou členkou tohoto výboru, abychom tam neměli úplně eh, jednostranné eh, obsazení, pokud jde o rovnováhu podlahy, pohlaví na tomto grémiu. Potom se zeptal eh, na ten projekt KAT v Lucemburku, Konrad Adenauer. Pro nás úplně poprvé se děje to, že jako parlament musíme udělat takovouhle velkou stavbu. Je to obrovská výzva. My jsme uh, předtím nestavili v podstatě ani rodinný dům. Takže to je obrovská výzva. Ale myslím, když si to srovnáme s uh, jinými projekty, tak to jde docela dobře zatím. Evropská centrální banka uh, začala uh, se stejným uh, rozpočtem, ale dostali se zhruba přes miliardu. My jsme zatím zhruba v rámci, ale to znamená, že se neustále musíme přizpůsobovat. Nicméně ten týž cíl eh, je eh, zachován a sice prostorová kapacita pro 3000 zaměstnanců. V Lucemburku máme 2200 eh, lidí a k tomu jsou tam lidé z dalších funkcích, externisté, k tomu přichází, takže máme větší cíl. Moderní prostory pro 3000 lidí. ale ten prostor, který jim je k dispozici, jsme přesně uspůsobili tomu, eh, co je v Bruselu, čili 11 metrů čtverečních a zjistili jsme, že eh, ta novostavba eh, stačí pro 3000 pracujících, pracovníků. Takže teď tu starou budovu kat už nebudeme pokračovat, ale prezidium se rozhodlo na začátku, příští eh, volební období tu otázku ještě jednou přeskoumat. Možná se ten pole trochu změní díky rozšířenímu nebo něčemu podobnému, ale teď eh, vzhledem k Brexitu to spíše vypadá, že půjdeme opačným směrem. Takže tuto část budovy předpokládám vůbec nebudeme používat. Z mého pohledu, ale k tomu zatím není žádné rozhodnutí předsednictva, že už ji nebudeme muset vůbec renovovat, v roce 19 se bude muset rozhodnout, co se udělá s tou budovou. Ale určitě eh, tady nedojde k eh, nějaké větší eh, rozpočtové zátěži na poslední chvíli. Máme tady ten rozpočtový limit 432,9 od rozpočtového výboru, 91% eh, zakázek je zadáno, takže teď už je tady do značné míry jistota, že nakonec můžeme čekat nějaký takový objem, i když eh, by tam eh, vznikly nějaké právní spory, které by mohly vést k navýšení. Každopádně ještě jednou děkuji k tomu Wi-Fi a plénu. Kapacitní problémy. Tak o to se postaráme. stránky poslanců, o tom jsme se bavili i posledně, že jako poslanec eh, si nemůže člověk eh, představit své kontakty. Eh, já si myslím, že je to správné. Pracovní skupina se tím nezabývala, ale ti poslanci, kteří by to chtěli, musí nalézt nějaké personální, tedy technické řešení, to by bylo správné. Děkuji vám. Teď dáme eh, našemu eh, internímu auditorovi, aby eh, předložil svoji výroční zprávu. Máte slovo. Thank you, Madam Chair, and members of the committee. Děkuji mnohokrát. Především děkuji za tuto možnost předložit výroční zprávu za rok 2015. Chci připomenout, že podle finančního nařízení je potřeba, aby vnitřní auditor předložil institucím výroční zprávu, ve které bude počet interních kontrol a jejich typ, vydaná doporučení a nápravná opatření na základě těchto doporučení. Tato zpráva je tedy výsledkem o výsledku interních kontrol v roce 2015. V druhé části máme poslání služby vnitřního auditu, která má být nezávislá. Nezávislá, nezávislost je konec konců garantována evropskou legislativou a chartou. V části 3 máme kontrolní práci z roku 2015 a uvádí se tam, že výroční program práce vychází ze systematického hodnocení rizika celé organizace. Hlavním cílem hodnocení rizika je zajistit, aby vnitřní auditoři mohli prioritizovat svou práci a zaměřit se na rizikové oblasti, které si vyžadují pozornost. Podívejme se nyní na činnost v roce 2015. Business Continuity Management to je oblast, eh, kterou jsme si dali jako prioritu v eh, strategickém plánu na leta 2014 a 16. Kontinuita fungování se může definovat jako proces, prostřednictvím kterého organizace navrhuje, jak bude překonávat případné budoucí krize, které by znemožnily její práci a ohrozit krátkodobě, krátkodobě či dlouhodobě eh, akceschopnost. Celkovým cílem auditu bylo zjistit, do jaké míry máme adekvátní a efektivní systémy pro zachování uh, akceschopnosti Evropského parlamentu a jestli struktura, která je na místě, umožňuje dobře implementovat tuto politiku. Audit zjistil, že tady existují určité rezervy, a to především ve čtyřech hlavních oblastech. Za prvé je potřeba vytvořit lepší rámec pro řízení kontinuity podnikání a jasně stanovit odpovědnosti. Za druhé je potřeba, aby instituce instituce poskytly jasné pokyny a klasifikovaly funkce podle toho, jak jsou kriticky důležité pro klíčové poslání Evropského parlamentu. Beruc v úvahu také, že jednotlivá generální ředitelství jsou na sebe navázána. Třetí oblast se týkala konkrétních opatření, která musí být provedena, včetně koordinace mezi řízením krizí a kontinuitou činnosti. Dále se to týkalo komunikace zainteresovanými stranami, alternativní pracovní uspořádání, zvyšování povědomí a školení. Čtvrtá oblast se týkala opatření, která mají posílit spolupráci mezi institucemi o zajištění kontinuity služeb, včetně poskytování služeb mezi institucemi. Vnitřní audit proto vytvořil 12-bodový akční plán, na kterém se dohodl s generálním tajemníkem a generálním řediteli. Šest těchto opatření budeme sledovat dále. Chci říci, že chceme zásadně zlepšit tuto oblast BC a komunikujeme se všemi protějšky. Jako v předchozích letech velkou součástí činnosti v roce 2015 bylo zajistit eh, dodržování řádné finanční zprávy. Především se to týkalo hodnocení eh, efektivity činnosti vedoucími pracovníky. To bylo hlavním cílem auditu průřezového provádění a hodnocení kodexu o více jazyčnosti. Dívali jsme se na používání tlumočení, tak, aby byl zajištěn nákladově efektivní multilingvismus. Dali jsme tomu velkou prioritu, viděli jsme, že generální ředitelství pro tlumočení je tedy jaksi naším poskytovatelem tlumočnických služeb a komunikuje eh, se všemi ostatními generálními ředitelstvím na možnosti naplnění jejich cílů. Kromě toho také bylo řečeno, že je možné lépe využívat stávající procesy v několika oblastech. Patří mezi ně například opatření, které mají zvýšit poskytování zpráv o implementaci, za druhé zajištění včasnějšího předávání jasných informací o plánovaných a potvrzených žádostech o tlumočení, tak aby poskytovatelé tlumočnických služeb měli jasný přehled o tom, jaká bude poptávka už v době, kdy tato poptávka vznikne. Za třetí, opatření, která mají pomoci efektivněji řídit zprávu zasedacích místností a také je potřeba zajistit efektivnější sdílení informací o správném využití. Dále je možné zlepšit regulační eh, rámec pro zasedání s tlumočením. Interní audit, který vytvořil 14-bodový akční plán, 13 těchto bodů bylo dohodnuto s příslušnými generálními ředitelstvími a s generálním tajemníkem. A ta další opatření si ještě vyžadují další konzultaci s příslušnými generálními ředitelstvími. V roce 2015 interní audit také provedl druhé z periodických hodnocení složitých projektů nového systému Eh, finančního řízení, soustředili jsme se na získávání vnějších konzultantů a na projektový management. Pětibodový akční plán, vytvořený interním auditem, se týká dvou klíčových oblast. Za prvé, konsistentní opatření, které mají posilovat eh, definici <clears throat> rozsahu a přijatelnosti eh, cílu. Za druhé potřeba vytvořit projekt pro, nebo proces pro řízení projektu, který bude efektivnější. Byl Je potřeba, aby realizace byla postupná. Nejprve se vytvoří klíčový FMS, generální ředitelství pro finance bude vést tady tento projekt a bude mít také na starosti případné rozpočtové položky. Generální ředitelství řeklo, že je připraveno tak učinit. Jako součást strategie pro oblast eh, účetnictví a příjmu eh, interní audit se podíval také na otázku znovu získávání dlužných částek, především těch, které již jsou jaksi dlouhodobými pohledávkami a také odpisy nedobytých pohledávek. Učitnictví se zde snažilo maximálně eh, zefektivnit tyto procesy. Akční plán na základě auditu vedl, se snaží posílit tyto činnosti v několika oblastech. Za prvé vytvoření relevantních kritérií a indikativních eh, eh, postupů pro pohledávky a také lepší konzultace s právními službami a příslušnými autorizačními úředníky pro vyřešení těžkých problémů. Za třetí, aktivní vyšetřování možnost, alternativních možností e, získání zpět těchto pohledávek a za čtvrté, najít způsob, jak rozšířit e, přímé výjimky z DPH po celých e, institucích a vytvořit pro to instrukce. E, Naší střednědobou strategii je také auditovat eh, hlavní oblasti informačních technologií a informačních toků s tím, že chceme využít eh, stávající technologie pro zajištění bezpečnosti a dobré praxe a právě proto jsme provedli komplexní eh, kontrolu operaci infrastruktury IT. V roce 2015 jsme se soustředovali na operační efektivitu a na opatření v oblasti výkonnosti. A zjistili jsme, že příslušné služby generální ředitelství se snaží maximálně implementovat řízení IT na základě relevantních příkladů osvědčené praxe. A kromě toho jsme také řekli, že je možné posílit tyto iniciativy v některých oblastech. Patří mezi ně další opatření pro minimalizaci disrupcí IT příslušnými nehodami a že je potřeba zajistit dobrý manažerský systém. Je také potřeba posílit testovací a dohled dozorové funkce, tak aby se mohlo lépe kontrolovat stahované služby a také je potřeba posílit eh, reportování a a sledování výkonu. A dohodli jsme se na osmibudovém akčním plánu s generálním ředitelstvím pro informační technologie. Provedli jsme také omezenou nebo vymezenou kontrolu týkající se vnějšího, vnějších auditorů a bez, zabezpečení informačních technologií. S tím, že jsme tedy byli pozorovatelem v řídícím výboru pro vnější audit a poskytovali informace generálním ředitelství ITEC. A kromě toho jsme také poskytli dostatečné informace pro budoucí audity eh, informační technologie, které jsou součástí strategického plánu. Ve zprávě konstatujeme, že doporučení vnějšího auditora a ten sedmi bodový akční plán v rozhodnutí předsednictva ze 17. září 2015 poskytuje dobrou mapu, které se můžeme držet, chceme-li posílit bezpečnost informační technologie v EPU. Teď, co se týče dalších opatření, tak jsme validovali veškeré otevřené body z předchozího bodu a provádíme dva takové následné audity každý rok. V roce 2015 se to týkalo validace 8, 83 opatření, kde interní audit 23 uzavřel a snížil riziko ze zásadního na mírné utří. S tím, že u dalších šesti opatření máme stanovené termíny. Teď klíčové body byly v tom, že řada otevřených opatření, které se týkaly závažného rizika, a s, s, jak si skončila. U otevřených opatření máme nižší úroveň rizika a, a tento trend pokračoval v roce 2016. Máme tady ale dlouhodobé problémy, kde příslušná oddělení předložila doporučení, která pravděpodobně povedou eh, k vyřešení během nadcházející auditu. V roce 2015 jsme měli sedm opatření, u kterých eh, instituce anebo řízení nechtělo přijímat tady toto riziko a interní a audit bere veškeré tyto věci v úvahu a vezme to také v úvahu v nadcházejících kontrolách procesu řízení rizika. Ve výroční zprávě také máme doporučení vlastních programů zvýšení kvality a to v souvislosti také s certifikací z vnějšku z roku 2011. A týká se to také poslední hodnocení z roku 2016, na základě kterého jsme dospěli že ten, k závěru, že tento systém je profesionálně dostatečný. V části 4 této zprávy hovoříme o auditním panelu, který dohlíží nad eh, procesy kontroly rizika eh, za pomoci vedení a vysvětluje také, jak procesy, které jsme zavedli, jsou v souladu s těmi nejlepšími praxemi. V části 5 máme závěry této zprávy, ve které vysvětlujeme, jak jsme se v roce 2015 soustředili na zajištění efektivního řízení a rizika v klíčových operačních oblastech. A vnitřní auditor potvrzuje, že nebyla v roce 2015 narušena jeho nezávislost a úplným závěrem bych chtěl poděkovat eh, členům auditního panelu a generálnímu tajemníkovi za jejich podporu v roce 2015 a děkujeme také za výbornou spolupráci a příslušným oddělením. Děkuji. My děkujeme vám za tuto pro nás tak významnou zprávu. Pět kolegů se přihlásilo. Moc vás prosím, omezte se na dvě minuty. Kolega Borgen. <clears throat> Eh, eh, Děkuji. Já bych také rád poděkoval generálnímu tajemníkovi za odpověď na naše otázky. Děkuji. Mám celou řadu otázek, které z toho vyplývají. Celá řada otázek, ale omezím se pouze na tři z nich. Ta první se týká kuřáckých budek a eh, jako proč se mají vydávat peníze za ochranu před kouřem. Eh, dostali jsme nějaké náklady na každou tu budku, ale no, potřebujeme, aby bylo správné číslo, aby byl správný jejich počet. Vy jste řekl, že tady jsou dvě kuřácké buňky, dvě v Bruselu a pravděpodobně dvě ve Štrasburku. No, mohl byste nám dát přesné číslo? A co se týče nákladů, tak to se týká záležitosti zdraví. Kolik stížností obdržel parlament, co se týče těchto kuřáckých budek. Možná, že odpověď nemáte dnes, ale že byste nám ji mohl poskytnout v budoucnu. Druhá otázka se týká eh, cestovní kanceláře. Dostali jsme se, seznam problémů souvisejících s agenturou, které se vyskytly během posledních let Zaznamenal jsem, že v roce 2017 nebude žádná veřejná soutěž na novou eh, cestovní agenturu. Bylo by možné konzultovat eh, s těmi, kteří využívají služeb této cestovní kanceláře. My máme skutečně každodenní zkušenost s nimi. Další otázka se týká APA, vyplácení diet pro mise do Štrasburku. Ve své odpovědi jste řekl, že bude zahájen proces pro přizpůsobení eh, diet eh, na Štrasburg. Můžete nám říct něco přesného? Někteří um, poslanci se o to zajímají a pravidelně se na to ptají asistenti a zaměstnanci parlamentu. A Další bod se týká GA, protože jsem ze Spojeného království, samozřejmě potřebujeme transparent, transparentnost GA. Ať Musíme si uvědomit, že administrativa zvyšuje náklady a o co bych vám vás rád požádal, abyste nám řekl, jak to vypadá s navracením nebo zpětnými úhradami GES, eh, protože eh, se to snad musí provádět každý rok. Mohl byste nám říci, kolik poslanců koncem roku 2014, koncem při skončení jejich mandátu zaplatili zpět nějaké úhrady nevyčerpané. Možná, že ještě nebudete mít odpověď teď, ale prosím pěkně, aspoň nám na to odpovězte v budoucnu. Děkuji vám. Kolega Tamatold, prosím. A tájékoztatót eh, csatlakozom Derek von kollégához. Köszönöm főtitkár úrnak a kérdésekre adott eh, választ Jung úrnak az eddigi munkáját is természetesen, és a számvevőszéknek a közeműködését. Děkuji za ty otázky, na, které, na, na, no, a děkuji vám za vaše odpovědi na naše otázky. Já mám tři velice stručné otázky. Domnívám se, že je to významný, významné téma a máme málo času. Co se týče té cestovní kanceláře, <clears throat> e, e, e, Týká se to toho, že tato cestovní agentura eh, vlastně činí 10 až 20 výdajů, jejich tedy administrativní činnost a ty skutečné aktivity financování programová, programu eh, financování, oznamování, tam, kde se nachází informační kancelář, tady máme velké výdaje za pronájem a tak dále. A to je špatný poměr. Je důležité, aby všechno dobře fungovalo. Samozřejmě je třeba účt, platit účty, nájem, ale někdy musíme 80 až 90 prostředků vydávat právě na tyto účely. To znamená 10 až 20 jenom zbyde a myslím si, že tady by bylo třeba něco změnit parlament má tři sídla, Lucembursko, Štras, Lucemburg, Štrasburg, Brusel. A já si nemyslím, že je nezbytná, abychom takové informační kanceláře udržovali na všech těchto třech místech. Potom otázka k webové stránce parlamentu. E, máme tady starší osoby jako já, lidi tedy, kterým je více jak 50 let, ale jsou také mladí lidé v Evropě a ti pracují především s mobilními zařízeními. A no, tady je třeba připojit se k internetu s iPadem, tabletem, smartphonem, iPhonem a webová stránka parlamentu. E, to zrovna nezjednodušuje, když se, je obtížné na tu stránku se dostat prostřednictvím iPadu nebo smartphonem, je to daleko snažší z laptopu. Samozřejmě nám ta webová stránka pomohá, je významná pro naše poslance, můžeme spolu komunikovat, komunikovat i s dalšími institucemi, ale při nejmenší stejně tak důležité je, aby miliony evropských občanů měli snadný přístup webové stránce v parlamentu. Je to skutečně velice obtížné. Přes mobilní zařízení se na to webovou stránku dostat. Bylo by tedy nutno lépe zpřístupnit webovou stránku pro mobilní zařízení. Mám další otázky týkající se politiky budov, ale eh, radši se chci zept... ani se nechci zaobírat bezpečnostními otázkami, když je to důležité ve starých zemích před rokem 2004 hmm. jsme měli jiný systém a pak k tomu přistoupily nové země. Jaký je počet starších a mladších špičkových úředníků? Tady je nepoměr. Samozřejmě existuje snaha tento problém eh, vyřešit, ale uplynulo hodně doby od vstupu těchto nových zemích, ale pořád ještě nejsou dostatečně obsazeny špičkové pozici zástupci starých, zástupci nových zemí. Jsou tady spíše zástupci z těch starých zemí. Jistě to jsou vynikající lidé, ale máme prostě příliš málo špičkových pozic, které by byly obsazeny poslan, eh, úředníky z nových zemí. Toliko mé otázky. Kolege Štás. Děkuji, paní předsedkyně. Já a, a chci poděkovat všem mm, místopředsedovi, generálnímu tajemníkovi i panu auditorovi za jejich příspěvky. Mám otázky ke čtyřem věcem. Za prvé obecné výdaje plenární zasedání parlamentu minulý rok Eh, při absolutoriu žádalo o eh, plnou transparenci. Eh, kolegové jako pan Herbrandy a pan Javor už minulý rok značně tlačili na lepší kontrolu služeb a děje se to tam málo. Můžete mě odpovědět, pane generální tajemníku, že za to odpovídá byro, vy nemůžete nic Eh, beru uložit, ale vy jako generální tajemník máte důležitý hlas na byru, protože můžete iniciovat diskusy, eh, předkládat body a proč se tam k tomu nestavíte iniciativněji? Eh, je tady i diskuse, která tady už na veřejnosti běží léta a, a myslím si, že tam je třeba trošku větší akceschopnosti. Za druhé, máme tady systém, při eh, odměňování sekretariátu, kde jsou tam tedy poskytovatele eh, služeb a pokud, eh, nějak, pokud tam máme nějakého kontrakt, tedy nějakého smluvního pracovníka, tak tady máme platebního úředníka, který se stará o národní daně, sociální zabezpečení a jejich proplacení. Já bych vám chtěl říci, že pokud jde o, o Belgii, tak jeden z těch platebních úředníků osobně zkrachoval. A, a belgičtí poslanci eh, teď eh, si nemohou brát žádné poskytovatele služby, protože není žádný eh, platební prostředkovatel, který by si to vzal na starosti. Administrativa by to měla si vzít na starosti, už se to táhne několik měsíců. A potom já jsem zpravodaj pro absolutorium E Evropské, ekonomického, hospodářského sociálního výboru a výboru regionu a měl jsem eh, kontakty s lidmi z těch dvou institucí a oni chtějí ještě lepší spolupráci mezi parlamentem a těmito dvěma institucemi. Nejenom v oblastech eh, lepší spolupráce, výměna informací, eh, dát tam se to děje hodně, ale také pokud jde o zlepší spolupráci při výměně mm, Eh, nebo při eh, informací o využití budov, tlumočníků a tak dále. Hovoří se tady někdy o, eh, intenzivnější spolupráci mezi parlamentem a hospodářským a sociálním výborem a výborem regionu? To je věc, která by nás zajímala, kterým směrem se tohle ubírá. A potom politické strany a politické nadace. Víme, že s tím jsou problémy. Vy společně s předsednictvem eh, jste přijali eh, spoustu eh, opatření, zejména poté, co se objevily některé články v tisku, objevily tedy a to je dobře. A minulý rok jste chtěli změnit kritéria pro uznání politických stran počet členů, nebo potom ze 7 na 22 a potom také jste řekli, že eh, regionální eh, členové eh, zastupitelských sborů se musí účastnit těchto, těchto politických stran. Já tady jsem, já jsem součástí Evropské strany zelených, ale chci říci, že u Evropské aliance svobodných tam ta regionální úroveň je nesmírně důležité a její odpadnutí by znamenalo, že by ta strana zmizela. I když je to dobře funkční eh, strana, dobře funkční eh, eh, nadace, máme tady bývalé členy parlamentu, ale my musíme zajistit, aby byro k tomu přihlíželo. Prostě k tomu, že je tady celá řada menších politických stran v byru a s nimi propojených nadací, které by těmi opatřeními byly postiženy kvůli tomu, že se podvádí s eh, dárky, s eh, nějakými propláceními služeb eh, poslancům, které nemají být propláceny a tak dále. Ať už jde tedy o všechny poslance národní, regionální i evropské, aby umožnili takovou evropskou stranu když bychom to zveřejnili, tak bychom byli, eh, tak bychom viděli, co se děje. Jste pro stoprocentní zveřejnění jmen a také právnických struktur, které eh, eh, dávají do 12 tisíc eur těm politickým stranám a chcete zveřejnit ty strany, které, ty věci, které se normálně nezveřejňují, ať už to eh, souvisí s dáváním peněz přes eh, různé eh, právní konstrukce, například přes, to tady jde o jednu parfumery z mého volebního okrsku, já tedy neznám a můžu vám říci, že tohle je nějaká podvodná struktura a jde tam o více než 80 tisíc. Paní kolegyně Ayala Center. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já pouze, no, chci vám říci, že na příště prezentace vnitřního auditu by snad mohla být prezentována jenom, když bude nějaký problém, když bude nějaký poplech. Vždyť my tu zprávu máme, takže nemáme vůbec problém si to přečíst. Dovolte, abych vám poděkovalo všem, kteří popracovali na to zprávě a teď mám konkrétní osky. Vidím, že tady je nějaký návrh renovace nábytku. Ráda bych věděla, kolik bude stát tato renovace nábytku. Ráda bych vám řekla, že bychom aspoň mohli dostat příležitost někteří poslanci říci, že my nechceme inovaci nábytku rekonstrukce, nevidíme vůbec žádnou nezbytnost pro to. Za druhé, máme tady nový návrh, eh, nějakou novou akademii. Chci přesně vědět, v roce 2015 a teď se najednou prefiguruje, co se bude dělat. Stejně tak jako s PRS jsme měli nějaké potíže. Já prostě si myslím, že abychom se měli snažit prostřednictvím nějaké akademie konkurovat univerzitám, no to mi přijde trošku divné. PRS, no na to už si začínáme zvykat, i když tady jsme bombardováni papíry, které nejsou zrovna jaksi úžasné kvality. Čili ráda bych, aby se o tom diskutovalo na předsednictvu. Případ řidičů vidím, že se znovu otvírá výpis veřejného řízení. Chybí nám a tohle je třeba zohlednit. Řidiči, které známe, kteří nás znají, ale neexistuje tady žádný monitor, jeden řidič přijel příliš pozdě a přitom s instruktorem, protože řidič samotný vůbec neznal ani tu ulici, kde bydlím. A potom měli by snad aspoň komunikovat v angličtině. Je snad normální, že to řidič by měl ovládat. Takže prosím pěkně, je třeba taky eh, vrátit se k tomu, jak je vybírat. A co se týče reorganizace našich modrých eh, týdnů, Kolik úspor to má znamenat? My jsme se strašně snažili a přizpůsobovat se. Pořád máme víc a víc eh, zelených týdnů. Dobře, víme, že to bylo eh, uděláno proto, aby se tedy ušetřilo. No tak bychom rádi věděli, kolik z toho měl užitek parlament jaké byly úspory, když nám to komplikuje život. Ruší další věc, co se týče Brexitu. Všechny výbory žádáme, aby udělali určitou práci, jako například paní eh, Morgan. Eh, eh, žádáme všechny výbory, aby počítali s tím, jak to bude vypadat s Brexitem. Dojde tady k úsporám nebo k, k výdajům a teď k asistentu. Byla žádost na plénu přednesena, já jsem řekla, že my chceme jednoho reprezentanta asistentu v příslušném výboru. Ráda bych věděla, kdy dostaneme aktualizovaný přehled. Kolegy Ali, Kolega Ali. Thank you, madam chair, dear colleagues. Děkuji, paní předsedkyně, kolegyně a kolegové. Z finančního pohledu Evropský parlament předložil žádost o 1,79 miliard euro, což je 20 víceletého finančního rámce. pouze 0,9% muselo být znova odloženo. Důležité ovšem je, jak tyto finanční zdroje byly vynakládány a jaký výsledku jsme dosáhli. Z písemných odpovědí na otázky, které předložil tento výbor, ale také z prohlášení dnesních řečníků jsme dostali velmi podrobné informace týkající se širokého spektra činnosti Evropského parlamentu. Nicméně, přesto bych rád, aby bylo vyjasněno ještě několik věcí trochu více. Za prvé, v písemných odpovědích jsme se seznámili s prioritami, pracovním plánem a novým přístupem interního auditu Evropského parlamentu, ale žádám také o další informace týkající se toho, jak chce interní audit dosáhnout svých cílů v rámci této struktury. Teď, co se týče cenové efektivity stavění budov, když jsme hodnotili alternativu nákupu a pronájmu, tak tam bylo 30 bodů za ekologičnost budovy a také za to, že v ní nebude azbest. Teď jsme zjistili, že tato kritéria jsou nepovinná. Proč nejsou povinná? A potom v roce 2015 velký počet uh, pracovníků Evropského parlamentu se účastnilo školení. Průměrná cena je rozumná, ale zajímalo by nás, jaké byly hmatatelné výsledky tohoto školení, jaká to byla přidaná hodnota pro Evropský parlament a to měřitelným způsobem. Kolegy Gabrandy, bitte. Děkuji, eh, pane předsedkyně, a děkuji eh, panu předsedovi a panu generálnímu tajemníkovi eh, za příspěvky. Já bych se rád zaměřil, až si nadáte sluchátka, na obecné výdaje nebo na ten paušál na obecné výdaje. Nejenom, že to je velmi důležitý element, ale pro mě je to symbolem pro nemo houcnost našeho parlamentu se eh, zreformovat. Eh, kolega už eh, na to poukázal. Každý rok tady máme plenárním zasedání a neustále apelujeme na to, aby se nedaří to změnit, abychom zde měli větší vyučování, lepší odpovědnost za ten obecný paušální výdaj. To General Expenditure Allowance. To je prostě dárek pro antievropské strany. Ty to neustále eh, dokola používají proto, aby eh, napadali eh, ten špatný stav v Evropském parlamentu. Já vám můžu říci, že v novinách nebo v jiných médiích, když se hovoří o tom, co já vydávám, vydělávám jako parlament, jako poslanec, tak se tam připočítává ten obecný paušál. Je to jakoby můj příjem. Čili já nemusím eh, vlastně eh, vyučtovávat a vracet to, co jsem nevydal. S generálním tajemníkem to neustále eh, probíráme, ty, že ty kontroly jsou příliš drahé, že to stojí příliš lidí a nemůžeme to udělat. Ale v odpovědi na otázku 100 jste jasně říkáte, že v souladu s usnesením o absolutoru 2014 se členové Byra budou muset zabývat revizí seznamu Eh, výdajů, které lze eh, odečíst z tohoto obecného eh, paušálu. Tak to už tady máme před minulý rok a teď se tady pořád říká, že se tím běro musí zabývat. Proč to nejde rychleji? Proč se to nedělá nějak naléhavěji? Já mám jeden konkrétní návrh. Protože eh, souhlasím s vámi, že musíme dávat pozor na to, aby eh, kontrola nebyla příliš drahá. Ale je tady spousta eh, poslanců, které mají vysoké náklady na pronájem kanceláří ve členském státě a potom drobné výdaje na nějaká, nějaké propisky. Nemůžeme to rozdělit prostě tak, aby se tři čtvrtiny dali eh, eh, vyučtovat na pronájmy a tak dále a čtvrtina na, by se nerozúčtovala. Možná, že bychom tímto způsobem eh, ty náklady na kontrolu omezili na minimum, ale přesto bychom mohli říci, že opravdu kontrolujeme, co se děje s tím obecným výdavým paušálem. Já jsem se taky sama přihlásil o slovo, mám tři otázky. První otázka se týká odbourávání personálu o 1% při veškerých rozpočtových jednání na nás. Rada útočí, že to neděláme. Existuje nějaký přehled o tom, co k tomu řeknete? Pak bych ráda ještě jednou poukázal na celkovou problematiku důchodu, jak to teď vypadá s tím dobrovolným penzijním fondem. Náš výbor žádal o posudek, abychom mohli zvážit, jak pokračovat. Co se s tím stalo poté, co nás opouští předseda Schulz, a zapr- který blokoval toto rozhodnutí. A teďka v dotazníku se objevuje také další zátěž důchodu, která jde na úkor Evropského parlamentu nebo k jeho zátěž a sice pro italské a francouzské poslance u těch italských průměrná penze 3012 eur. No, to musím říct, to je docela vysoká částka. Je to vytesáno do kamene pro francouzské a italské důchodce před rokem 2009 Existuje tady nějaký úmysl to změnit nebo ne? A pak chci ještě něco říci panu kolegu Gebrandimu. Existují části administrativy, které sní o tom, aby mohli kontrolovat naši práci. A musím vám říct, že to teda nedopustím. Já rozhodně nemám chuť eh, o ospravedlňovat jakýkoliv můj výdaj, zda to bylo opravdu nezbytné, zda to patří k mandátu nebo ne. Máme tady Eh, eh, výsostný rozsudek eh, německého soudu týkající se paušalu. Paušál je paušál a poslání mandátu je svaté. Ehm, já vím, že máme kolegy, kteří nepracují a hlavně ti antievropané. Existuje velké plítvání penězi jako prostředek pro antievropany, kteří sem vůbec nejezdí. Ale i to musí vyřešit volič. Nemůžete trestat ti, ty, eh, kteří pracují, protože to by znamenalo nekonečné diskuse, už jsem jich eh, dla x kvůli navýšení prostředku na sekretariat a tak dále, ať mi to administrativa nebere za zlé, ale tady samozřejmě úplně žhnou někteří úředníci potom, aby nás kontrolovali a to já nedopustím. Mandát poslance je svatý. Pane generální tajemníku, pane Sasoli, někdo musí začít. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Byla to celá řada otázek a já se ze všech sil pokusím, abych na ně odpověděl. Nejprve se Derek Voum ptal na počet těch kuřáckých budek dvě ve Štrasburku a dvě v Bruselu, nebo to jsou dvě ve Štrasburku a tři v Bruselu. Já nejsem kuřák, mm, takže nejsem detailně obeznámen s tím možná, ale pravdou je, že existuje jedna kuřácká budka v Bruselu, která už se k tomu nezapočítává, protože její provoz bude zastaven. A, protože sice v oblasti Lulin weil die jedenfalls A zatím tedy vám nemůžu mm, nic k tomu více říci. Další budky nebudou pro kuřáky disponibilní. Otázka, kolik e, stížností, no nemám žádné statistiky k tomu, ale u kuřáku je to tak, to je jedno, ať už se to zařízí, eh, prostě eh, bude regulovat jakkoliv, vždycky budou existovat stížnosti. Než jsme zavedli ty kuřácké bodky, tak jsme měli celou řadu stížností od nekuřáků, kteří říkali, tady se prostě všude možne, může kouřit. Můj subjektivní dojem je, že tady se ta situace v posledních letech spíše uklidnila od té doby, co jsme zavedli tyto kuřácké budky. Druhá otázka se týká cestovní kanceláře. Dojde k výpisu novému výběrového řízení. Smlouva dobíhá v roce 2017, může být tedy prodloužena až do roku 2018. Je to interinstitucionální záležitost. Konzultace uživatelů mm, eh, proběhly v minulosti prostřednictvím grémia, které ustanovili formálně poslanci, aby je zastupovalo. A to jsou kvestoři. V současné době se počítá s konzultací uživatelů o e, orgánu, který je zastupuje, čili přes kvestory. Taky jste se ptal na, na General Expenditure Allowance, čili obecný paušál, kolik poslanců na e, konci minulého legislativní období vrátili peníze. Podle mého je to 20 poslanců, kteří vrátili prostředky. Pan Dojč se ptal na informační kanceláře. U spolupracovníků je třeba říci, že to nejsou třeba administrativní pracovníci, jsou to také spolupracovníci, kteří také organizují práci s veřejností. To je asi důležitý bod. My se ale pokoušíme dosáhnout více veřejnosti, protože, jak jste právě poukázal, na to platíme vysoký nájem. Většinou jsme někde v centru, to jsou vynikající lokality ale z toho by bylo třeba udělat víc než jenom nějakou kancelářskou činnost. Teď v Berlíně Máme to, co se dříve jmenovalo miniparlamentárium, teď se to jmenuje Zkušenost Evropa. Vynikající eh, lokalitu to má u Braniborské brány a my doufáme, že těch 150 tisíc návštěvníků, že bychom tam mohli mít ročně 150 tisíc návštěvníků, eh, které budeme provádět malou výstavou s filmem, s mobilními technologiemi, tak abychom se relativně Mm, malým počtem lidí dosáhli relativně velký počet lidí, abychom eh, mohli mm, umožnit jiným pracovníkům pracovat jinde. Obdobným formátem se to dělá ve Slovinsku. A pak, když se to osvědčí, tak to bude moci být rozšířeno. Taky jste hovořil o webové stránce. V současné době se pracuje na nové webové stránce, k jejímuž zveřejnění dojde eh, v příštích měsících eh, tam dojde tedy k, potom k automatické možnosti připojení, ať už to bude prostřednictvím smartphonu, iPhoneu a tak dále. Eh, to znamená, že tyto problémy brzy zmizí, ale pak je tady jedna věc a to je optimalizace vyhledávačů, protože webová stránka musí být koncipována tak, aby teď se málem eh, řekl, když tam googlujete, když to nemusíte dělat bezprostředně přes Google, Mm, tak já se hněvám, že je to spíše komise než parlament, který mají lépe vyhledavače. Ale když se chci informovat jako no, tak já bych rád věděl, co o tom říkají mý zástupci v parlamentu. Takže otázka, jakým způsobem optimálně koncipovat tuto stránku, to souvisí s řadou technických otázek. Mm, taky se pod to, aby se eh, vepředu objevil hned výsledek, kolik lidí tu stránku navštívilo. Není to tak snadné, několik let už se na tom pracuje ale myslím si, že i tady se můžeme ještě zlepšit. Pak jste se ptali na to, co to vypadá s těmi ne novými zeměmi a pak s novými zeměmi, které přistoupily 24, 2007 a kolik je tedy jejich počet těch vysokých špičkových funkcí. Myslím si, teď se nám už něco něco podařilo dosáhnout. Máme druhého generálního ředitele z těchto zemí, máme generální ředitelku Eh, generálního ředitelství pro tlumočení no a několik týdnů už tady máme také generálního ředitele z DG Překlady, který je ze Slovenska. Máme čtyři nebo pět ředitelů, možná, že to není úplně teda takovota, ale ukazuje to, že jsme na dobré cestě. Samozřejmě, co se týče jazykových služeb, protože tady jednotliví oddělení vedoucích se tam rekrutují. Podle zkušenosti to v parlamentu vypadá tak, že to jde vždycky ve vlnách. Před několika lety jsme managementu měli enormně hodně Britů a Danů, protože 30 let předtím vstoupili Dánsko a Velká Británie do USA, tedy Spojené království. Dnes máme hodně španělských uchazečů, Právě protože Španělsko připoj, vstoupilo do Evropy v 80. letech a samozřejmě se dostaneme taky do fáze, kdy budeme mít takřka dominanci mm, uchazečů z nových členských zemí, když se změní mm, věkový profil. Báčta se ptal na náklady. Co to bylo? Ah ja, genau. Ich habe es mir auf Deutsch aufgeschrieben. Äh, na obecné, na obecné výdaje, výdajové paušály. My tady máme äh, závěr plenárního zasedání, äh, který by byl tak trochu smíšený. A myslím si, že už jsme se o tom jednou, dvakrát bavili, že celé by to mělo být nákladově neutrální. Nákladový neutrální to nebude moci být, a už jsme to říkali i na posledním zasedání, když uh, bude tady najednou náklad na kontrolu navíc. Takže tady je třeba se k, v tom v eh, té věci rozhodnout. My jsme to uh, odhadovali, že kdybyste se, se to muselo kontrolovat celé, tak asi 40 až uh, 75 pracovníků bychom potřebovali navíc. A jsou tady k tomu odlišné názory i eh, na výboru pro rozpočtovou kontrolu, jestli eh, se vydat touto cestou nebo jestli eh, nadále používat ty paušály. Pan Gerbrandy se ptal na něco obdobného. Pokud jde o ty částečné, částečné úvazky, tak to, se přesně, to jsem přesně nepochopil, tak to vám tvojím písemně. Potom otázka spolupráce s eh, výborem regionu a hospodářským a sociálním výborem v oblasti eh, tlumočníků a místností. Tak pokud je o technickou eh, fázi, takže u vědecké služby, tak tam je to plný úspěch. Jsme rádi, že 60 spolupracovníků z SHV a a, a také z vědecké služby eh, k nám přešlo a zároveň výbor regionu a, a hospodářský sociální výbor eh, od nás dostal eh, tedy část vědecké služby. Pokud jde o tlumočnickou služby, službu, je tam určitá spolupráce, která by mohla být intenzivnější. U těch uh, zasedacích sálů tam jsme uh, velkorysejší, například při výpočtu nákladů za zabezpečení eh, teď eh, eh, zabezpečujeme to, co přijde navíc a nezapočítáváme už ty bezpečnostní pracovníky, kteří tady jsou tak jako tak. Takže to je mnohem atraktivnější a oba výbory používají naše služby. Jsme také velkorysejší oběma výborům, zejména pokud jde o využívání našeho bruselského pléna. Čili tady jsme jim vyšli hodně vstříc. A je tady určitě ještě prostor pro další spolupráci. A potom k tomu, co bylo na prezidiu v červnu minulého roku. Vy jste se konkrétně ptal na roli regionů. Problém u regionu je, že ty regiony se nám velmi liší. Jsou tady legislativní regiony, jako je v eh, případě eh, Belgie nebo v Německu, které se snadno vymezují. Ale je to eh, poněkud těžké, když se má říct, jaký stav, jaké postavení má městská rada v Rize. Ať už by byl, nebo protože v Belgii by to byla vlastně taková nebo v Německu by to eh, byl eh, takový, eh, taková, ta, ta, takový obecní subjekt, ale v Lotyšsku je to pravděpodobně ten nejdůležitější region. Takže tady je určitá nejasnost mezi tím, jestli je to obecní korporace nebo ne. Takže tohle musíme velice pečlivě vyjasnit. Hlavní problém z mého pohledu je, že za stávajícího stavu eh, vývoje evropských politických stran se předpokládají federace eh, stran eh, jako předtím národních nebo regionálních, ale vzhledem ke stávajícímu stavu integrace evropské strany jsou federace stran. Zákonem podkladu je ovšem také umožněno, aby jednotliví členové nebo poslanci, členové jednotlivých eh, zastupitelských sborů vytvářeli eh, takovéto strany a to vytváří obrovský zmatek a prostor ke zneužití. Prezidium nebo eh, předseda vlastně předal komisi příslušný návrh. Je tady třeba debatovat a komise by měla předložit návrh a doufejme, že komise tady poměrně svižně předloží návrh evropskému zákonodárci. Paní Ayala Sender se ptala na nábytek. Je opravdu nezbytné eh, tady s tím něco dělat. Tak my tady máme eh, spoustu eh, kusů nábytku, kterým už je 20 let a čím víc do toho eh, budeme zacházet, tak tím, eh, dražší jsou, tím starší jsou to kusy. Poslanci si eh, po volbách posledně už stěžovali o stavu nábytku. Takže opravdu je to tak, je tady po 20 letech na čase s tím něco udělat. Proto budeme mít takový pilotní projekt, kde 50 poslanců otestuje nový nábytek, ale opravdu tady je třeba regenerovat. Potom jste se ptali na Akademii Žána Moneta. Zatím je to takové jméno. Hmm, a jak chceme profesionalizovat další vzdělávání pracovníků, nemáme žádné konkrétní eh, rozhodnutí, jak to strukturovat zatím. Potom se se ptali také na řidiče a jazyky, eh, jestli tam je nějaké zlepšení. Každopádně všichni řidiči musí hovořit alespoň dvěma jazyky, čili nejenom svým vlastním, ale alespoň eh, ještě nějakým dalším. A pokud eh, možno, tak jeden z těch, jedním z těch větších jazyků. Eh, mm, když to řeknu opatrně, na to si poslanci časti, často stěžovali, že se nemůžou dorozumět. Tak já doufám, že tady dosáhneme pokroku. Vzhledem tomu, že jsou ty uh, řidiči uh, u nás trvalé, tak je můžeme také vzdělávat. Uh, to znamená, můžou se zúčastnit uh, nejenom technického vzdělávání, ale eh, jazykového. Bude to nějaký čas trvat, ale tady se určitě vyplatí investovat. Čtvrtá otázka hm, byly e, úspory ze zelených týdnů. Samozřejmě určité úspory tady jsou. Když tady nejsme, to je jasné. Na druhou stranu v těchto týdnech nemůžeme používat e, infrastrukturu e, a někteří eh, zaměstnanci, například tlumočníci, eh, jsou méně vytížení. To je pravda. Hlavní motivace pro zelené týdny tedy nebyly úspory, ale v té debatě na konference předsedů eh, tady byla otázka, kolik času je třeba být přítomen v volebním okrsku. To se probírá každý rok državá otázka. Když se podíváte historicky na naše kalendáře, tak uvidíte, že jednou bylo více, jednou bylo méně zelených týdnů. Barva se také mění. Před několika lety zelená frakce, zelení trvalí e, na tom, aby se tomu říkalo zelené týdny, ale tyrkysové týdny. Čili teď se omlouvám, že vlastně tady říkám zelené týdny, oni už to nejsou zelené týdny, oni jsou to tyrkysové týdny. Takže ta barva se nám občas mění. A ten počet se nám také mění. Je to taková trvalá debata a poslanci mají rozporuplné zájmy, pokud jde o ten jejich počet. Otázka Brexit a související úspory. To je ještě poněkud předčasné, protože ty podmínky prostě neznáme. Ani oficiálně vlastně nebyla podána žádost o vystoupení, ale Samozřejmě budeme to eh, muset sledovat i na výboru pro rozpočet. Potom k tomu výboru o obtěžování, zastoupení, ano, tak tam tam budeme eh, to eh, hodnotit, ten výbor je poměrně nový, takže uvidíme, jaká bude zkušenost, vyhodnotí se to a prezidium potom rozhodne z této eh, zkušenosti. Potom to byla otázka. Otázka pana Nalída a k otázka, tedy k prioritám a strategiím čili eh, srovnávací studie s dalšími národními parlamenty. My jsme se eh, pokusili eh, v mezičase víckrát říci, jak naše služby jsou na tom ve srovnání s dalšími velkými národními parlamenty, čili těch pět, čtyři největší národní parlamenty v Evropské unii a také americký kongres. My jsme to učinili na přání rozpočtového výboru původně, Hodně to a přispělo k e, příplavě e, e, tohoto volebního období. Teď během poloviny volebního období jsme poprosili naši vědeckou službu, aby to aktualizovala. Teď se to zprofesionalizovalo a je to rozsáhlejší, tak a můžeme opravdu zařadit přesněji naše služby ve srovnání s službami jiných parlamentů. Neustále to sledujeme. Například eh, posledně jsme skonstatovali, že v oblasti bezpečnosti eh, značně zaostáváme. To je také proto, že Evropská unie není žádný stát a nemáme žádnou policejní službu. Proto eh, parlament nehlídáme znížku. Ale bylo důležité si to uvědomit, vyvodit z toho důsledky a pomohlo nám to. Protože za změněné, za změněné bezpečnostní situace jsme nemuseli jenom reagovat, ale měli jsme bez, hotový koncept, který jsme mohli implementovat za situace této. A naštěstí jsme proto také získali eh, podporu eh, výboru pro rozpočet eh, prezidia i pléna. Čili to nám pomohla ta analýza k tomu. Potom také ta vědecká služba, tu jsme vystavěli na základě té srovnatelné analýzy že jsme zjistili, že ve srovnání s německým Bundestagem i s, s dolní sněmovnou nemáme dostatečně dobré zajištění. Takže jsme se rozhodli investovat sem do obou oblastí. Si myslíme, že jsme to eh, v obou oblastech myslíme, že jsme to teď do značné míry eh, dohnali. Potom je tady další eh, slabina, která se také trošku zlepšila, a sice vzdělávání poslanců. Máme tady spoustu nabídek, ale ty jsou často velmi dobře eh, skryté. Čili člověk musí znát dobře parlament, aby věděl, na jakou službu se může eh, obrátit, eh, ať už jde o komunikaci nebo o něco jiného, aby získal nějaký trénink. Máme webové stránky pro poslance, kde jsou teď všechny nabídky na jednou pro poslance. Je to transparentní aby tady člověk nemusel sedět dlouhá léta předtím, než bude mít přístup k eh, takovýmto mm, službám. Kritéria k nákupu budov, ta jsou harmonizována a jako, eh, nebo výbor pro rozpočet jsme eh, o tom náležitě informovali. Další efektivní vzdělávání, o tom už jsem mluvil. To je podstatná věc, kterou také chceme zlepšit. Pan Gerbrandy eh, se vyjadřoval k těm obecným nákladovým paušálům. Eh, udělali jste také konkrétní eh, precizní návrh, že bychom část těch celkových paušálů mohli překontrolovat. Každopádně my eh, předsednictvu předložíme přepracovaný návrh a předpokládám, že na předsednictvu eh, proběhne intenzivní debata k budoucnosti těch obecných vědových paušalů. Paní Gresle se ptala na to jednoprocentní eh, snížení, jestli se to dodrží nebo ne. Bohužel musím říct, bude se to zachovávat. My tady máme zatím dodatečný personál, ale eh, rada eh, podporuje s eh, rozpočtovým výborem, aby se to o dva roky prodloužilo. Čili takto se to bude započítávat. V tomto roce, čili k prvnímu lednu, jsme odbourali personál o více než 2%, protože těch 67 a 76 zaměstnanců pro eh, eh, politické frakce jsme kompenzovali úsporami v eh, obecné správě. Téměř všechno jsme museli poškrtat, všechna volná místa. No, teď musím říci, že tady jsme se zásadně vynasnažili, abychom opravdu si sáhli na hranice toho, co je technicky možné. Otázka penzijního fondu. Víme, že penzijní fond má deficit v roce 2009, 1. dubna, a předsednictvo přijalo rozhodnutí eh, k dorovnání těch eh, plnění, která se vyplácejí. Tehdy byly značné pochybnosti i ze strany naší právní služby a tyto úspory, nebo jestli tyto úspory jsou vlastně právně přípustné, potom v nadcházejících letech byla celá řada žalob proti Evropskému parlamentu před eh, určitým dvorem a všechny parlament vyhrál. To znamená, že ty soudci uznali, že ty úspory eh, byly přiměřené a, a Připustné, že v, té, v tom správném rozsahu je um, tady možná úspora. Jestli to má ještě za rámec toho, co tehdy bylo seškrtáno, je tedy otázka k debatě zatím. Jestli je tady ještě dodatečný prostor. U uh, příjmů každopádně ne. protože eh, k tomu fondu už nelze připisovat nic dalšího. Těm francouzským eh, eh, a italským penzím to jsou staré zátěže z doby před rokem 2009, když ještě poslanecký řád ne, tedy neplatil ten aktuální a francouzští a italští poslanci tehdy nedostávali žádné penze a proto se parlament před mnoha lety rozhodl penze k tomu zatím nejsou žádné další konkrétní náměty. Děkuji, já mám teď trochu eh, š, špatné eh, svědomí kvůli tlumočníkům. Jenom velice krátce, paní předsedkyně. Eh, chci jenom poděkovat vám, chci poděkovat všem kolegům. Samozřejmě transparentnost, úspory, to je téma, které bude řešit Pyro i v letošním roce, protože to od nás očekávají naši občané. Pouze pár bodů. Pan Gebandy už tady není, ale přesto k vystoupení mám jednu věc. Mám za to, že je potřeba vyřešit tuto situaci paušálu Jak můžeme kontrolním úřadům říct, že máme fond, který je nastrukturován takovým způsobem, že se dělí na části, které se dají a nedají kontrolovat. Z toho by vyplýval jaksi právnický problém. To je jako kdybyste řekl, že mám pod kontrolou, pod kontrolou 30 a ne 70%, nebo naopak, to prostě nejde. Právnicky by to byl problém a musíme se jim zabývat. Potom ještě další věci si můžu, paní předsedkyně. Během posledních pár týdnů se o tom hodně hovořilo. Vím, že si i poslanci o tom vzájemně psali a že to bylo kontroverzní, je toto téma řidičů. Paní Daty se trochu rozčílila, říkala, že to bylo diskutabilní i v rámci eh, e-mailu. Já mám k tomu hodně výhrad. A pan Veletový Říkalo se tehdy, že je to otázka bezpečnosti, když budeme mít vlastní řidiče. Prostě není možné, abychom preferovali občana nějakého členského státu. Prostě musíme mít rovné podmínky pro všechny. A co se týče jazyka, tak každý má svůj rodný jazyk a potom jeden ze, z evropských pracovních jazyků. Takže pokud si myslí třeba paní Daty, že stačí, když někdo mluví francouzsky a může dostat práci, tady ne, to ne, samozřejmě. Ani bychom nemohli takto uh, pořádat konkurzy. Ano, řidiči měli možnost se účastnit a jsme velice rádi, že jeden ze tří řidičů eh, pro nás už vlastně pracoval, takže z toho vyplynulo, že mají dostatečné zkušenosti a prostě mohli pokračovat v práci v Evropském parlamentu. A stali se zaměstnanci Evropského parlamentu. Já vím, že ta pravidla byla kontroverzní, vím, že se o tom hodně diskutovalo, Máme tady prostě pravidla pro nábor do evropských institucí. A ta pravidla musí být transparentní. Takže ještě jednou děkuji a přeji vám hodně štěstí v další práci. Děkuji vám i eh, za kvalitu těch. Eh, děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, v absolutoriu budou i tlumočníci, takže budu hovořit jenom velice stručně a poděkuji tlumočníkům za to, že zůstali přes čas. Obecně jsem chtěl říci, že diskuse s generálními ředitelstvími a s generálním tajemníkem mě jako zpravodaj ukázala, o jak obrovský podnik se jedná v případě Evropského parlamentu. Já vím, že se soustředujeme na zlepšení, která chceme, ale zároveň je potřeba se trochu pochválit. A já jsem se to snažil zmínit. Hovořil jsem o evropských politických stranách nadací, k tomu jsme měli seminář, budeme se tím muset zabývat a to tež platí i pro transparentnost výdajů, ale také transparentnost rozhodování. To jsou věci, o kterých tam budu hovořit. Ale bude to v konstruktivním duchu. V každém případě děkuji všem pracovníkům této sněmovny. Děkuji. No. Mnohokrát děkuji. Eh, pokud budou ještě nějaké podrobnější eh, otázky, pokud je eh, o potřeby výboru, tak prosím písemně. Mnohokrát děkuji, že jste přišli a že jsme si vyměnili názory. Za odpovědi otázek končím zasedání a zítra pokračujeme v 9 a děkuji tlumočníkům.